Good afternoon. Dobré odpoledne, vážení kolegové, dámy a pánové. Pustíme se do programu našeho jednání. máme hovořit o obecných kovech a rozvoji trvale udržitelného evropského průmyslu v této oblasti. Kolega Edward Martin je tady. A kolego, během setkání výbor, našeho výboru 6. května jsi si připravil pracovní dokument na toto téma, takže bychom měli hovořit o tomto velice důležitém tématu pro průmysl bez obecných kovů nemůžeme vlastně zlepšit naší ekonomiku. My víceméně závisíme na dovozu obecných kovů, především z Číny. Ta situace pro nás není tady snadná a kolega Malten je vlastně tou nejpovolanější osobou jako zpravodaj. Pane kolego, poprosím vás o úvodní projev. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Předtím, než začneme debatu, k návrhu, který předkládám. Chtěl bych nejprve poděkovat stínovým zpravodajům, eh, kteří mi poskytli veškerou podporu eh, a podpořili také tu myšlenku udělat tady eh, tuto významnou zprávu. Chtěl bych poděkovat také Žánovi Maximovi a Filipovi, mému týmu. Všichni velmi usilovně pracovali tak, aby tato zpráva byla skutečně kvalitní a abychom postihli veškerou problematiku, která se tohoto tématu týká. Vyšli jsme z jednoduché myšlenky, krize to jasně ukázala. Pokud se ta krize o něco zasloužila, tak je to o to, že se ukázalo, že je potřeba abychom měli silný průmysl v Evropě. A musíme vycházet ze eh, základních kovů. Jsou to miliony tun každý rok v Evropě. 160 eh, milionů tun. Takže toto je opravdu velmi stěžejní věc pro evropský průmysl. Samozřejmě, že je tady také politika Evropské unie v oblasti emisí, skleníkových plynů. Ve hře jsou také samozřejmě pracovní místa, tisíce pracovních míst a potom také ztráta autonomie, pokud jde o výrobu eh, produktů, které jsou pro nás velmi zásadní. Tady myšlenkou té zprávy je, jak přijmout opatření, abychom z toho eh, začarovaného kruhu se dostali do pozitivního eh, cyklu. Ta zpráva eh, ta není otázkou pouze našeho pohledu na věc. My jsme chtěli výjít z místních aktérů, diskutovali jsme s nimi, eh, diskutovali jsme s odbory, s místními zastupiteli, nevládními organizacemi a také s vedením podniků a samozřejmě veřejné zdraví eh, jsme také zohlednili, to je důležité. Takže snažili jsme se vyjít eh, ve směru ze spoda nahoru a vycházeli jsme eh, z reality v praxi. A všichni upozorňují na politiku oxidu uhličitého. Pokud tady opravdu se to nezmění, tak je ohrožena budoucnost tohoto průmyslu. Takže nám jde o toto. A všichni, se kterými jsme diskutovali, s tím souhlasí. Jde o to, aby všichni aktéři měli rovné podmínky. Je potřeba, aby mezinárodní obchod probíhal za rovných podmínek, protože je zřejmé, že Evropa Eh, která tady chce nějaké povinnosti po výrobcích v oblasti veřejného zdraví a životního prostředí. Toto nepožaduje na celosvětovém měřítku, neboli neplatí to pro všechny, pro čínské výrobce například. A pan Wolfgang Heider, eh, který je předsedou organizace Worksteel, tak ten hovořil o tom, že pokud se bude pokračovat tímto způsobem, eh, tak eh, ocelářství v Evropě do 20 let eh, vymizí. Takže tady to přizpůsobení na hranicích, ta opatření na hranicích, to je velice důležitý nástroj. Pokud se nám zítra podaří dospět k mezinárodní dohodě a všichni tu dohodu budou respektovat, tak samozřejmě by tento nástroj potřeba nebyl. A nám by se podařilo jiným způsobem snížit oxid uhličitý a e, chránit životní prostředí a zároveň mít rovné podmínky. Dále, o čem jsme hovořili, e, je nezbytnost mít dlouhodobé dohody. V mnoha zemích jsou náklady na energii, na elektřinu velmi důležitým faktorem, při rozhodování o investování podniků. Mnozí hovořili o tom, že někde ta, mm, ty pravidla přichází e, rok od roku, takže tam není vůbec žádná e, možnost prognozovat situaci do budoucnosti předvídat, jak se situace bude vyvíjet a někde nám dokonce říkali, e, že pokud by to tedy bylo předvídatelné, tak by to pomohlo investicím. Evropská komise také velmi často, eh, když je nějaký antidumpingový eh, krok, eh, tak komise tady reaguje velmi pomalu a velmi často ty konkurenční produkty mezi tím se šíří na trhu, má to negativní dopad, tato nekalá konkurence na naše podniky a myslím si, že všichni jste si přečetli zprávu, ale další aspekt, který je pro nás důležitý, je ten příslušný trh eh, v Ternii. Eh, tam je společnost, eh, která tedy měla být odkoupena jinou firmou, jinou společností, ale komise to odmítla, protože měli pocit, že by potom získala dominantní postavení pro nás ale to je tak, že nevidíme pouze v současnosti evropskou konkurenci, ale celosvětovou. Takže tady je potřeba eh, si to uvědomit, na co se zaměřujeme. Nechceme, aby evropské podniky eh, měly potíže. Eh, hovořila jsem o tom příkladu Terny, Evropská komise nesouhlasila s tím, že by ThyssenKrupp odkoupila jiná firma v Terny protože by tady, eh, tady bylo to dominantní postavení v Evropě, ale tady vlastně světový trh dominuje Čína a toto komise přehlíží. Takže toto jsou takové čtyři pilíře naší smlouvy a já samozřejmě teď již budu pečlivě naslouchat vašim připomínkám a těším se na vaše komentáře. For your, uh, Děkuji. Eh, pane kolego, za vaši úvodní řeč a slovo má pan Tošen za slovo. Já bych chtěl velmi poděkovat kolegu Martinovi za jeho zprávu a myslím si, že je to jedna z nejvarujícnějších zpráv, eh, které eh, tady na výboru jsme dostali. Eh, myslím si, že velmi přesně popisuje situaci, kdy dochází k velmi dramatickému útlumu výroby hliníků, oceli, železa v oblasti, které eh, se nám mohou zdát, že eh, skutečně zatěžují životní prostředí. Na druhé straně eh, se dostáváme do velmi nebezpečné situace, protože různými okolnostmi dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti evropských podniků a přesně pan kolega Martin podepis, popisuje Eh, jednak administrativní zátěž, kterou nesou a různá omezení a, a nejsou schopni konkurovat se zeměmi, které, ta, které tato pravidla e, nenesou. Ta zpráva je skutečně velmi varující, protože e, svět bez ocely, hliníku a, a, a speciálních kovů je skutečně nemá šanci a abychom se za velmi krátkou dobu nedostali do situace obrovské závislosti, jakou řešíme eh, v současné době při dovozu ropy, plynu a všeho ostatního. Eh, myslím si, že je velmi dobře postiženo to, že se musíme zamyslet, a ta diskuze tady byla opět o emisních povolenkách, jaký mají dopad, jaký mají cíl a jak fungují. Protože v mnoha případech bylo dosaženo právě v této oblasti k zastavení inovačních cyklů. Mnoha zařízení v podstatě dojíždějí svůj životní cyklus eh, výroby oceli, hliníku a nedochází k tomu, co bychom velmi chtěli a potřebovali pro životní prostředí na modernizaci, na, na nový výzkum a vědecké poznatky v této oblasti, jak vyrábět ocel, hliník a další kovy eh, s menší zátěží na životní prostředí čím mám trochu, trochu problém a obavu, protože je to zase administrativní regulace, jsou opatření na hranicích. Rozumím tomu návrhu, který by vyvažoval jakoby tu eh, konkurenceschopnost zahraničních výrobců a výrobců evropských a v členských státech. Na druhou stranu právě emisní povolenky jsou ukázkou toho, kdy jsme vstoupili Eh, administrativní regulací do trhu a víme, že emisní povolenky jsou uměle vytvořený trh a pořád ho nějak se snažíme upravit, abychom se nedostali do větších problémů. Proto eh, já si myslím, že tato zpráva je velmi varující. Nemusím, například mám určité výhrady právě k těm hraničním postupům, a, ale ta, ta zpráva říká o zhoršující se konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Velmi děkuji a rád budu dál spolupracovat s panem kolegou na této zprávě tak, aby to bylo varování pro skutečně Evropu, aby se nedostala do vážnějších problémů. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Madame Liner. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za jeho práci na této zprávě. Je to souborná zpráva, která řeší hlavní problémy v odvětví obecných kovů. Průmysl obecných kovů v oblasti ocely a hliníku eh, má před sebou eh, špatné doby. Odvětví potřebuje restrukturalizovat, aby bylo dlouhodobě udržitelné a, jak už řekl kolega Tošenovský, aby zůstalo konkurenceschopné a aby se přizpůsobilo zelené ekonomice. Jednou z největších výzev je potřeba se vyrovnat eh, se změnou klimatu a přesto si zachovat ekonomickou eh, výhodnost. A to by mělo být hybnou silou inovace a změny, než aby to pouze omezovalo výrobu. Důležitým krokem v tomto směru je plánovaná reforma systému ETS. Další důležitý problém, kterému se zpráva věnuje, je snižující se konkurenceschopnost průmyslu obecných kovů na světovém trhu kvůli vysokým eh, cenám energie a kvůli také obchodním bariérám. Zde musíme zajistit rovné podmínky, tak jak pan Maten správně uvádí. Ale i když se tato zpráva správně věnuje řadě problémům, má řadu nedostatků v jiných směrech. Za prvé, problematika vysokých nákladů energie, na energii je potřeba hodnotit v kontextu energetické unie, protože dostupné ceny energie patří ke klíčovým prioritám návrhu komise. Musíme vytvořit společný interní eh, trh s energií, který by umožnil zlepšení situace evropského eh, trhu s obecnými kovy. V tomto kontextu také musíme eh, se zasazovat o ambiciozní energetickou kapitolu v TTIPu, protože to také zlepší ener- ceny energie. Já se chystám eh, také přispět této zprávě, co se týče eh, eh, zdrojové účinnosti a řešení otázek spojených s dovednostmi a zaměstnaností a, co je důležité, výzkumu a vývoje. Závěrem se domnívám, že je to kvalitní zpráva a těším se na spolupráci nad tímto důležitým tématem pro evropský průmysl obecných kovů. Děkuji. Very much, madam. Děkuji Děkuji paní kolegyně za veškeré vaše poznámky, paní López Bermel. Buenas tardes y muchas gracias, presidente. Queremos... Dobrý den a děkuji vám, pane předsedo. V první řadě bychom chtěli srdečně poděkovat za tuto zprávu a za práci zpravodaje a jeho týmu. Díky to jemu ten, tato zpráva také, velice dobrá zpráva vznikla. Kromě toho také děkujeme za veškeré předložené návrhy. Chtěli bychom mu eh, poblahopřát k této zprávě. Kromě toho bych chtěla říci, že jsme též toho názoru, že je bezpodmínečně nutné chránit ocelářský průmysl v Evropě. Je to strategický sektor, který je mimořádně důležitý pro průmysl v Evropě. A také pro udržení Eh, dlouhodobého modelu výroby. Kromě toho v budoucnu bychom měli také přeskoumat, eh, nakolik emise CO2 vedou k tomu, že dochází eh, k nekalé hospodářské soutěži u mimoevropských producentů. Také s ohledem na životní prostředí by měly být vystaveni striktnějším opatřením. Myslíme si, že je to velice důležité. Dvě věci bych chtěla zmínit konkrétně a pak bych se o tom rozhovořila podrobněji. V první řadě bych chtěla hovořit o tom, jak průmysl a zejména ocelářský průmysl je důležitý pro soudržnost v Evropě. V posledních letech docházelo Eh, k silnému přeložení výroby ocely mimo Evropu a viděli jsme, že se to uzavřelo do jakýchsi klastrů. Měli bychom hovořit o prioritách, například jakým způsobem má být eh, eh, hospodářské, politika hospodářské soutěže vypracována tak, abychom s pomocí státních podpor jsme se dostali k soudržnosti a ochraně soudržnosti evropských regionů. A také evropský přístup pro obnovení stávajících závodů s tím, že by se měly aktualizovat technologické možnosti tohoto průmyslu i okrajových průmyslů, protože zde musí být průmysl silněji podpořen. Za druhé je důležité, abychom hovořili také o trhu s elektřinou a o cenách eh, elektřiny a energií vůbec. Tyto ceny jsou vysoké a samozřejmě to má dopad i na průmysl. Bylo by třeba se zamyslet nad dlouhodobými cenami pro průmysl a zregulovat eh, trh tak, aby eh, tím průmysl méně trpěl. Elektrárny by pak dostaly úplně jinou pozici, než například v současné době ji mají, například i ve Španělsku. Kromě toho bychom se měli postarat o to, aby cena skutečně e, byla upravena podle průměrných výrobních nákladů a ne podle marginálních e, nákladů, které mají velké podniky. Současně by měl být e, nalezen model, který sází na lokální zdroje výroby energie na základě plynu a uhlí. Když se e, přepravuje energie dále, tak to má samozřejmě dál dopady pro spotřebitele na cenu. Mohli bychom tímto jak si lépe vypracovat tuto zprávu, která byla předložena, ta už je nyní velice dobrá, ale mohla by se ještě trochu vylepšit. Děkuji. Uh, e Toto bylo za ALDE a EKR, nyní EPP, pan Salini. Sì, grazie mille, chiedo scusa veramente. No. Děkuji, já se opravdu omlouvám, že jsem se nemohl dostavit včas na prezentaci pana zpravodaje, ale jako stínový zpravodaj bych rád řekl několik poznámek. E, ta vaše práce je velice kvalitní. Spravodaj navštívil řadu produkčních míst, což značně zlepšuje obsah zprávy. Všechny analyzované otázky jsou analyzovány správně, protože byly identifikovány problémy, máme ty klíčové problémy a je potřeba pohovořit o možných řešeních, aby bylo možné dospět k realistickému řešení těchto složitých problémů. Není potřeba hovořit příliš abstraktně, výrobní průmysl si vede dobře, co se týče ochrany životního prostředí, zvlášť co se týče výroby ocely, hliníku a dalších kovů, ale nejsme příliš konkurenceschopní, co se týče energie, jak ve zprávě správně stojí. Musíme se vyhnout tomu, abychom si vytvořili třetí problém, protože pakliže bude průmysl zbytečně vázán ekologickými ohledy, bude energetika zcela nekonkurenceschopná. My musíme buď nést ty náklady a pakliže se budeme domnívat, že není správné, aby evropský průmysl eh, učinil tyto kroky zpět a přišel o možnost propagovat hodnoty které připisujeme práci, bude potřeba absorbovat náklady na, na energii. To neznamená, že jediným řešením eh, budou tedy úpravy eh, ceny na hranici, že by tento problém vyřešil náklady na energii. Musíme uvažovat i o harmonizaci, o absorpci nepřímých nákladů. Je tady řada otázek, které bude třeba zvážit. A i v tomto výboru někteří kolegové kritizují systém ETS, který se sice neosvědčil, ale není možné se k tomuto systému obrátit zcela zády bez toho, abychom se pouze přiklonili k té hypotetické struktuře eh, těch přeshraničních eh, úprav cen. Ku příkladu u nás v Itálii by to způsobilo obrovské problémy, kdybychom měli začít provádět tento nový model a zachovat si zároveň eh, konkurenceschopnost. Jaké referenční úrovně byly zavedeny pro eh, veškeré tyto otázky. O tom je potřeba ještě hovořit. My jsme velice eh, potěšeni tím, že tato zpráva se týká také relevantnosti trhu. Je to jev, který má několik aspektů. Některé z nich se týkají vnitřního trhu. My musíme zvážit i nerovnost mezi členskými státy, způsobené odlišnými fiskálními a energetickými politikami. Země, které nejvíce utrpěly krizí, se propadají dále. Eh, za druhé, eh, trhy třetí zemí, úpravy ceny na hranicích, to je zcela zásadní aspekt. My musíme uplatňovat stejná pravidla pro všechny. A všichni evropští producenti by měli aplikovat stejné ceny tak, aby byla eh, tedy zavedena rovnost podmínek pro evropské i neevropské produkty. A to třetí, my se snažíme zavést rovné podmínky eh, v rámci ETS i kvóty, ale ty eh, úpravy cen na hranicích nebudou stačit. Pakliže evropský průmysl kovů musí, musí eh, dodržovat sociální eh, podmínky, eh, ekologické podmínky, tak to vyrovnávání na hranicích musí tedy respektovat toto a je to obhajitelné i v rámci mezinárodních hodno, hodno, vyjednávání. A právě toto je často považováno za eh, hrozbu, které je potřeba se eh, vyhnout, podobně jako u T-typu. I zde se musíme zaměřit eh, na tím, jak pomoci energeticky náročnému průmyslu, jako je třeba průmysl kovů, i v oblasti emisí a v rámci T-typu musíme udržovat, udržet ta platná pravidla vůči partnerovi. Ta zpráva také správně zdůrazňuje, že obecné kovy hrají důležitou úlohu. Potřebujeme pro technologii, pro obnovitelné zdroje. A to, co vypadá jako slabina, musíme eh, transformovat v silnou stránku, protože tyto kovy jsou eh, zcela rozhodující i pro nové technologie. Existuje studie, kterou náš výbor nechal vyhotovit a ta praví, že v EU až 80, 80 tedy těchto kovů musíme, musíme dovážet a to je zcela zásadní pro dovoz elektronických přístrojů. My se musíme snažit těžit i eh, kovy vzácných zemin, Nemá smysl tedy toto vše eh, skládkovat a i tento faktor závisí na dodávkách energie, na nutnosti dovozu těchto technologií a z dlouhodobého hlediska by to situaci ještě mohlo stížit ještě hůř než eh, problém s ruským plynem. A te... další kolegové. A první se přihlásil pan Gerek. Musel na samém počátku zaprotestovat. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla protestovat eh, proti tomu názvu. Nejsou to ušlechtilé kovy, to je trošku nešťastně formulováno, protože například máme co dělání, eh, co smědí a to je polodrahý eh, kov. To je zjednodušení, které na tomto místě příliš nepomáhá. Každopádně jde o kovy, které se používají jako stavební materiály. Používají se pro stavební účely. Ocel, tak jestli je to ušlechtělá ocel nebo ne, je hlavní stavební prvek stavebněna pro četné oblasti, například ve strojírenství, v automobilovém průmyslu a tak dále. Jestliže bychom se zbavili výroby oceli v Evropě, tak samozřejmě je to velice negativní pro tento sektor. Tato výroba odejde do třetích států a je to vůbec nebezpečné tak jako takovost pracující průmysl je velice intenzivní. Eh, máme celou řadu opatření, které bychom mohli zavést. Eh, kde se vyrábějí eh, materiály, například výroba cementu? Pro toto odvětví v Evropě platí to tež. My si přejeme aby nedošlo k dezindustrializaci v Evropě, ale k reindustrializaci. Tím pádem potřebujeme také ocel. Od ní závisí výroba v Evropě. E, nebo chceme mm, všechno dovážet z Číny, z Dálného východu, nebo mluví odkud, nebo ze západního pobřeží Spojených států. E, tím nepřispějeme životnímu prostředí a kromě toho se stáváme závislými e, v oblasti nákupu surovin. A přitom jsou to strategické suroviny. Příslušným způsobem se stáváme také závislými politicky od ostatních částí světa. E, s panem Martinem souhlasím. Říkám, že může dojít k šoku v oblasti konkurenceschopnosti, jestliže se ceny i nadále zvýší v oblasti výroby kovů a energie. Proto také se ta evro, výroba z Evropy stát, ztrácí. Kromě toho eh, potom eh, ta opatření na hranicích, ta by se měla postarat o to, aby E, se po celém světě dosáhlo stejných nákladů na CO2 emise. E, ptám se, jak by to mělo fungovat. E, o to jde také na té slavné konferenci v Paříži, která se bude konat ohledně otázek klimatu. Mohu pouze obdivovat pana Martene, když má takovou odvahu a hovoří o tom, že v rámci Evropské unie je nespravedlivá konkurence kvůli takzvané kompenzaci. To je velice důležitá část. Zcela všeobecně mohu říci, že je to velice dobrý dokument, mohu panu Martinovi pouze poblahopřát, ovšem nemá to žádný legislativní charakter ten dokument. Děkuji, pane předsedo. A prosím, kolega Nejka nyní. Bine, e, raportul e doar Marten. E. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. E, když bychom to mohli jen srovnat, tak skutečně je to srovnatelné s lékařem, který nejdříve musí stanovit diagnózu a pak se musí zamyslet nad tím, jaké možnosti léčby existují a jaké nebezpečí existuje pro pacienta v případě, že určitému léčení e, se nepodrobí. U této zprávy bych chtěla říci toto. Pan Martin pracoval velice dobře a tyto prvky, které jsem právě jmenoval, e, zde nacházíme. Stáváme se určitými e, oběťmi rozhodnutí Evropské komise a i částečně Evropského parlamentu. Hodnocení následků dopadů by se nemělo provádět příliš vágně. Měli bychom se zamyslet také nad vývojem cen v oblasti energie, a e, jaké ceny vyplývají z omezení emisí e, CO2. Jak to vypadá například u hotových produktů e, z ocele a z hliníku. Každá cena energie, která se pohybuje směrem nahoru, eh, povede k tomu, že příslušné průmysly budou, eh, nebudou konkurenceschopné a eh, celá řada podniků se bude zavírat. Když ovšem některé továrny zavřeme, protože tam není čistý vzduch, tak se to stane. Někteří ovšem jsou pragmatičtí a řeknou, no dobře, ale někdo musí ocel a hliník vyrábět a když se tak nestane v Evropě, tak eh, to bude někde jinde a tam to bude stejně tak zatěžovat životní prostředí. Eh, určitě máme země, které, mají až 50, eh, které jsou také mimo Evropu až z 50% zodpovědné za produkci nebo emise CO2. Proto si myslím, že toto je trošku nekoherentní také v rámci komise protože tam je to velice zřídka, že by se zastupovalo jasné stanovisko. Říká se spíš, to je tak rukou božích, možná budeme mít štěstí, pak se to podaří a možná také ne. Je určitě třeba dávat pozor na to, aby že ocelový, ocelářský průmysl byl velice důležitým odvětvím v Evropě ocel a hliník jsou eh, velice důležité eh, materiály, hlavně také z hlediska strategického, jsou důležité. A nemůžeme všechno importovat, to, co Evropa potřebuje v této oblasti. Samozřejmě je to tak, když nebudeme eh, konkurenceschopní, tak je budeme muset dovážet. Někdy jsme si také mysleli, že bychom se těchto průmyslů mohli zříci, ovšem pak Eh, nás čekají obrovské náklady. Jestliže chceme konkurenceschopnost, eh, tak se musíme eh, zbavit, zříci dalších poplatků a dalších daní. Ti, kteří produkují mimo Evropu, životní prostředí zatěžují právě tím černým kouřem, který vyprodukují. Proto si myslím, že je také naším úkolem zde v tomto výboru ITRE zasadit se o tyto záležitosti. Když se zpracovávají tato důležitá témata, musíme hledět na to, abychom o tom hovořili také my a nespracovával to pouze výbor pro otázky životního prostředí. Když už nám spadlo dítě do studny, tak potom litujeme pozdě. My jsme příslušní pro průmysl a co všechno s tím souvisí a proto bychom měli také spolu rozhodovat. Děkuji. Speaking 20. Eh, každý řečník zatím přetáhl o 20 vteřin, takže prosím, držte se svého vymezeného času. Eh, paní Rozata má to má slovo. Tři minuty, prosím. Já se omlouvám za to, že začínám zrovna vámi, vy jste žena, ale je to tak. Děkuji. Eh, chtěla bych navrhnout eh, dvě věci. Myslím si, že nad těmi bychom se měli zamyslet. Nejprve bych eh, chtěla upozornit na to, že tady jeden aspekt chybí a to je životní prostředí. Tady nehovořím o otázku emisí oxidu uhličitého, ale o jiných typech znečištění. Jsou tady evropské směrnice a všechny ocelárny a železárny se musí těchto pravidel držet. A my víme, že tyto výrobny, tato zařízení mají velký dopad jednak na zdraví eh, svých pracovníků, ale i na zdraví obyvatel, eh, kteří ho bydlí v okolí. Jsou tady dopady na eh, třeba vodu, ryby, zemědělství a to musíme zhodnotit. Tady se hovoří o opravdu přestárlých, příliš starých eh, továrnách, jsou zastaralé i ekonomicky a je možné je udržet pouze díky dotacím a podporám. A dále by mě zajímalo, jestli Evropský parlament chce skutečně změnit svůj model, jestli opravdu budeme mít odvahu eh, k, tom, k této změně a nebo jestli zůstaneme pořád u toho eh, starého přístupu, protože ten vede nevyhnutelně k vyčerpání surovin, eh, přírodních strojů. Tady se hoví, hovoří o ehm, nových eh, typech energií a já myslím, že je potřeba na to mít nový pohled. Musí to být decentralizované, nesmí to být všechno řízeno pouze z centrální úrovně například eh, také eh, větrné elektrárny a tak dále. To, z toho bychom měli vycházet. Potřebujeme přece inovativní energie, tedy je potřeba být ambiciozní, musíme být odvážní eh, v této době přechodu. My přece eh, chceme eh, překonat tu druhou průmyslovou revoluci a chceme se odvážně pustit do třetí průmyslové revoluce. Děkuji. Děkuji. Dokonale jste dodržela dobu. Paní Del Castillo. I am, uh, you know, so many Too many things now. Eh, no, we are... moc, moc věcí. Budu hovořit španělsky. Ráda bych poděkovala znovu Eduardu Martánovi. Připravil výborný návrh. Už jsme o něm hovořili. Ta zpráva je jasná, obsažná, neplítvá časem. Věnuje se přímo tématu a to je velmi důležité. To je přesně to, co je zapotřebí. Já budu hovořit jen o několika bodech. Navážu na jednoho z předřečníků a omlouvám se, že jsem přišla trochu později, ale myslím, že tomuto rozumějí hlavně odborníci jedná se o ne, ne, nepřímých tedy uh, adjustací uh, emisí. To je pro lajky poměrně uh, složité uh, zhodnotit dopad uh, oxidu uhličitého i v oblasti dovozu. I to je potřeba zakorporovat do ceny. A co se týče přímých emisí, tady je snazší zavést mechanismus pro vypočítání té situace kvůli harmonizaci. Ale ani to není zcela jednoduché. Eh, ocelářství je veliký, silný průmysl a musí fungovat na základě poměrně krátkodobých kontraktů. Zatímco eh, kontrakty na výrobu elektřiny jsou eh, dlouhodobější a podléhají přesným právním ustanovením v Evropské unii. Průmysl hliníků a podobné, podobná odvětví, ta se analyzují a predikují snadněji. Ale máme-li ještě vlastně započítat obsah CO2 do dovážených produktů, pak je to velice složité. Děkuji vám paní kolegyně de Castillo. A nyní požádáme o vyjádření paní Maty Pellegrini, která vede oddělení pro růst. A, prosím, abyste pohovořila na toto téma. Já nejsem madám, já jsem uh, pán, ta, to jméno v italštině je nejen dámské, ale i pánské. Již vás vidím, velice se omlouvám, eh, pane, eh, říká předseda. Žádný problém, já budu opravdu stručný, takže ušetříme čas. Za prvé chci poděkovat zpravodaji za tuto průběžnou zprávu. My už jsme měli příležitost hovořit o prvním návrhu této zprávy, když jsem zde ve výboru již byl v minulosti ta výzva, na kterou poukázalo řada poslanců a kterou si také uvědomujeme v komisi, eh, se týká toho, že eh, náš průmysl obecných kovů silně závisí na dovozu z třetích eh, zemí. Někteří z vás jste hovořili o surovinách, o nedostatku surovin, o vzácných, o vzácných prvcích, vzácných zeminách. My jsme za posledních několik let přišli o e, velkou část výroby, primární výroby e, obecných kovů, zvlášť co se týče e, hliníku, ocely a železa. Potřebujeme koherentní politiku, která půjde stejným směrem a jak jste sami řekli, musíme na jedné straně propojit boj proti změně klimatu a na straně druhé se snažit udržet tento průmysl v konkurenceschopném stavu. Potřebujeme obojí, eh, produkci primární i sekundární. Eh, v tom posledním příspěvku bylo řečeno, že je potřeba také nezapomenout na recyklaci. Eh, komise navrhuje navrhne do konce letošního roku další dokument k cirkulární ekonomii neboli k recyklaci, ale to se netýká jenom obecných kovů vlastně e, celá recyklace mědi v Evropě by neuspokojila ani, 30, ani 30 celkovou poptávku po mědi i kdybychom recyklovali všechno. Neboli je zcela jasné, že potřebujeme jak primární výrobu, tak recyklaci kovů. Jsou to tedy dva aspekty, ale jsou to dvě strany stejné mince. Zpráva si uvědomuje hlavní výzvy, kterým čelí průmysl. Vysoké ceny energie v Evropě a také skutečnost, že v Evropě je situace, kdy je velice složité uzavírat dlouhodobé kontrakty. A jak řekl jeden z kolegů poslanců, energetická unie by měla reagovat na tento problém vysokých cen energie. Chci tedy znovu eh, poděkovat zpravodaji panu eh, Martinovi. Všechno vezmeme v úvahu, co píše, včetně otázky ETS a jejich reformy. Děkuji vám. Děkuji eh, pane Matia Pellegrini, který vede oddělení generálního ředitelství pro růst, nově ustanovené generální ředitelství. Děkuji vám a teď se vrátíme zpět ke zpravodaji. Řada pozitivních příspěvků, co si o tom myslíte, kolego Martane? ano, je to tak. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, všem kolegům, kteří vystoupili. Samozřejmě, že není možné teď odpovědět na všechny otázky. Teď to začíná, budeme mít pozměňovací návrhy, budeme mít setkání se sídovými zpravodaji. Pokusíme se samozřejmě zohlednit eh, ty připomínky, které tady zazněly. Dnes, navzdory možná různým předsudkům, světová výroba základních kovů neustále roste neustále roste na světové úrovni a evropská produkce bohužel neustále klesá. Tady eh, neříkám, že tady budeme mít 300 milionů tun, že se dostaneme opět eh, na tyto úrovně, ale jde o to, abychom zachovali to, co v tuto chvíli existuje. Máme volbu. Buď necháme tu výrobu se přesunout jinam, na kontinenty, kde nezohledňují životní prostředí, ani eh, aspekty zdravotní, ani sociální prvky. A nebo eh, si uchováme naši pozici, protože my přesto všechno jsme určitým benchmarkem a máme tady určitou pozici a já rozumím, eh, tady byl ten případ, který je opravdu dramatický a rozhodně není mým cílem, nebo není tomu tak ve zprávě, že bychom si měli samozřejmě vybírat mezi eh, výrobou nebo zdravím. Eh, ano, samozřejmě my chceme vyrábět čistě, chceme respektovat i zdraví, i životní prostředí. A když nějaký podnik toto nerespektuje, tak samozřejmě na něj musí být uvaleny sankce. Ale jinak, teď ta opatření na hranici to, co nám říkali místní aktéři, tak eh, tam mají největší obavy z toho, pokud jde o investice. A tady vám uvedu konkrétní příklad, abyste si udělali představu o tom, co si myslí průmysl. My jsme byli v Düsseldorfu v Německu a tam jsme diskutovali eh, s šéfem eh, ThyssenKrupp říkal, že má tam investiční projekt ve výši 500 milionů euro eh, na eh, rekonstrukci vysokých pecí, eh, ale já radši tyto peníze budu investovat jinde, řekl, protože tam nebudeme mít žádné další povinnosti a náklady, které bychom tady museli zohlednit. A když mu říkáme, a když aby ta opatření na hranicích vás dostala do rovné situace s čínskými konkurenty, tak eh, potom říká ten eh, šéf ThyssenKrupp, dobře, tak potom těch 150 milionů euro, ty samozřejmě budu raději investovat v Evropě. Takže tady je ten problém. Podívejme se na čísla. Dnes, i když jsme i nadále těmi nejkvalitnějšími, tak v eh, Evropě větší znečištění, než bylo před lety. Proč? Protože dnes, pokud o investice, tady nejsou. A nejsou tady, protože ta politika ETS je příliš nejistá. Takže ta opatření na hranicích, kterou by platili konkurenti na hranicích, to by šlo do kapes podnikatelů a my bychom eh, tyto peníze měli opravdu kontrolovat tak, aby e, potom směřovali do investic a nebyly vypláceni akcionářům. A bez pochyby to pomohlo i planety, planetě, protože by tam bylo méně znečištění a, a méně dalších e, nevýhod. Takže tady bychom vyslali jasný signál našim, našemu průmyslu, řekli bychom ano, naše politika vám pomůže najít nové zdroje financování a, a těm mimoevropským eh, producentům bychom vyslali signál, že budou muset respektovat naše pravidla a když ne, tak prostě to pro ně bude drahé, aby k nám dováželi. Hospodářská soutěž je dnes eh, celosvětová a to musíme zohledňovat, jinak budeme naivní. Průmysl nám říká, že náklady na energii eh, samozřejmě hrajou roli, ale závažnější pro ně je, že tady není viditelnost. Zaměstnavatel potřebuje viditelnost. Není možné, aby měl eh, smlouvu na elektřinu na jeden rok dopředu s určitými náklady. On to potřebuje dlouhodobě vědět dopředu, aby mohl investovat. Tím se potom zajistí ty investice. Potřebují mít předvídatelnost, musí vidět eh, viditelnost toho, co přijde. Tedy to, jak to my vnímáme, to vnímají i ostatní, na tom se shodujeme a ty čtyři pilíře, které tady chceme zřídit, to jsou jednak eh, tedy, ne, tak to podporují eh, samotní lokální hráči, odbory, nevládní organizace a samozřejmě mají mm, podniky, samotné podniky, samotné firmy. Tady je potřeba vyslat tyto signály a to je důležité pro pracovní místa, stovky tisíců pracovních míst, je to důležité pro zdraví. Eh, toto by šlo sladit, všechno by to šlo sladit. A mohl by to být takový dobrý začátek. Thank you. Thank you very much. Děkuji všem za vstupy, připomínky, odpovědi jak teď, tak ve vašich úvodních projevech. A lhůta pro pozměvací návrhy je 3. července 2015 12 hodin v poledne. 3. července. A potom hodnocení hodnocení pozměňovacích návrhů 3. září, to znamená po dvou měsících po prázdninách. Děkuji vám znovu. Děkuji zpravodaji, všem kolegům za debatu. Děkuji také zastupci Evropské komise. A nyní bod číslo 12. Agentura pro spolupráci regulátorů energie, Oba dva regulátoři eh, jsou zde přítomni, dostavili se k nám. Okay. Okay. There's no, no visible sign that you are together with us. They're com- it's coming. Coming, coming immediately. Thank you for coming. Děkuji, že jste přišli. Vážení kolegové, důležitá poznámka, výměna názorů. Máme tady komisaře Alberta Potočníka, ředitele agentury ACER. Vy jste ze Slovinska? Z Itálie. Slovinsko a Itálie jsou velmi blízko. Měli jsme komisaře téhož jména a ještě Lord Mog, eh, předseda rady eh, ACERu. Ta debata se týká důležitého problému. Návrh programu agentury na, na rok 2016. Očekáváme debatu na toto téma. Máme tady, tady zástupce na nejvyšší úrovni, jak ze strany agentury, tak ze strany regulátorů. A tento návrh pracovního programu musí být radě regulátorů předán předán také Evropskému parlamentu a také komisi do 30. června, to znamená do dvou týdnů. Takže mnoho času není. Naše debata je tady velmi důležitá. Chci vám všem kolegům v našem výboru ITRE připomenout, protože oba dva hosty vítám v Evropském parlamentu, ještě znovu to opakuji. A naši hosté vědí, že poslední debata, která se týká nedostatku lidských zdrojů agentury ACER, eh, je velice důležitá. To byla eh, ústní otázka výboru ITRE na květnové plenárce. A já jako předseda výboru ITRE jsem zaslal dopis komisaři Ševčoviči a komisaři Kanětemu na stejné téma. Nedostatek peněz vlastně, o to zde běží, a také nedostatek lidí, kteří jsou zapotřebí, chceme-li, aby vlastně rada regulátorů, naše agentura, mohla správně fungovat. V posledním vyjádření komise, co se týče jejího odhadu na rozpočet na rok 2016 konce května, předpokládá mírný nárůst eh, rozpočtu Rady ACER, ale to zdaleka nepostačí k naplnění eh, vašeho mandátu, jak vím, pane předsedo a pane řediteli. Myslím, že to nebude dost. Máte-li tedy monitorovat velkoobchodní trh s elektřinou. Vaše práha je životně důležitá pro náš vnitřní trh s, ener- s energií, jak pro plyn, tak pro elektřinu. Máte na starosti eh, obě dvě média. V diskusi je samozřejmě oddělíme, ale ty problémy jsou velmi podobné a nám se nepodaří naplnit eh, vnitřní trh eh, s energií, nebudeme moci říci, že Evropa má zabezpečené dodávky energií a nebude možné ani změnit ceny energií. Nebude možné je snížit, protože to je náš cíl, náš úkol ještě předtím, než stoupí v platnost dohoda TTIP. Chci vás tedy eh, požádat o úvodní prezentaci. Nejprve pan ředitel, protože vy, pane řediteli, jste navrhl tento program a prezentoval jste jej také správní radě. Takže se prosím věnujte těm a nejprve, a nejprve tady pan, posposlal pan Lord Mock. Děkuji, pane předsedo, děkuji za příležitost že zde dnes mohu být. Co je ještě důležitější, děkuji za podporu výboru ITRE Eh, který naše agentura má celá léta od té doby, co jsme vznikli. Pamatuji si, když jsem zde byl poprvé v roce 2010. Eh, já i Lord Mock si velice vážíme té příležitosti představit zde hlavní nárys našeho pracovního programu, který předám koncem měsíce eh, Radě regulátorů, Evropskému parlamentu a komisi. Ten eh, program bude posléze schválen eh, radou regulátorů a schválen také správní radou. Eh, oba dva vás chceme seznámit s obsahem tohoto programu a předem děkujeme za jakoukoliv zpětnou vazbu od vás, tak abychom ji mohli zapracovat když já budu finalizovat návrh a potom Rada regulátorů jej bude schvalovat. Komise také bude vyzvána, aby se vyjádřila během tohoto procesu. Co se týče současného roku, ten pracovní program bude obsahovat i víceletý výhled pomocí nějž vlastně se dostane ten roční program do perspektivy. Uvidíte ten pracovní program na příští rok, který zašleme Evropskému parlamentu během měsíce. Bude obsahovat i víceletý výhled, podobně jako loni, protože i nadále pokračujeme v práci na stejné téma, pomocí stejných procesů vůči stejným cílům. Ta výzva, jak už naznačil eh, váš předseda, je naplnit náš mandát za pomocí velice omezených zdrojů, které teď máme k dispozici. A program, jehož návrh k konci měsíce předám, bude vycházet z odhadů výdajů, který vypracovala správní rada v březnu a který předpokládá mnohem vyšší rozpočet než to, co má agentura teď k dispozici. A tak, aby agentura mohla e, vlastně navrh, navrhnout e, takzvaný remit, k tomu se ještě za chviličku vrátím, a také nařízení, co se týče infrastrukturního balíčku. Naše práce zapadá do strategie energetické unie, kterou Eh, vlastně zveřejnila komise počátkem roku. Všech pět dimenzí dopadá na naši práci, ale ty dvě, které jsou nejblíže naší práci, je ta dimenze integrace vnitřního trhu s energií a bezpečnosti dodávek zvláště tak, jak bylo různě demonstrováno pomocí zátěžových testů, který, které prováděla komise loni, bezpečnost dodávek, té můžeme dosáhnout pomocí spolupráce mezi členskými státy a to znamená zase integrace trhu. Náš pracovní program je strukturován do čtyř témat a tak to bylo i pro letošní rok a, jak jsem řekl, ta kontinuita trvá, pracovali jsme takto i v minulosti. To první téma je vlastně dokončení jednotného trhu s energií. To bylo i cílem naší práce ke konci loňského roku, ale eh, Udělali jsme jen teprve první krok ve vytvoření dobře fungujícího trhu a teď musíme tedy zjistit, jestli pravidla jsou správně prováděna. Musíme zajistit, aby Třetí balíček byl plně a kompletně transponován do vnitrostátní legislativy a musíme provádět a monitorovat eh, eh, síťové kodexy a pokyny, které již byly schváleny jak v oblasti elektřiny, tak plynu. Druhé téma se týká eh, bezúhonosti a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, to je tedy REMIT. To nařízení vstoupilo v platnost na konci roku 2011 ale po schválení a vstoupení v platnost prováděcích eh, pravidel ke konci eh, loňského roku to datum, kdy toto vstoupí v platnost, je stanoveno na 7. Eh, října letošního roku. Takže od října letošního roku tedy půjde remit naživo, tak říkajíc, což znamená, že od té doby účastníci velkoobchodního trhu budou muset tedy Eh, podávat zprávy, tak aby agentura mohla monitorovat integritu tohoto trhu pomocí informací, které bude dostávat. Třetí téma se týká infrastrukturní výzvy. Zde pracujeme také v rámci mandátu z třetího energetického balíčku a pracujeme na plánování evropské sítě v rámci desetiletého plánu a také jsme se zapojili do procesu výběru a potom monitorování provádění projektů společného zájmu a také se zabýváme přeshraniční alokací nákladů. To jsou přeshraniční projekty, na kterých se eh, úřady členských států nejsou schopny dohodnout. A to čtvrté téma konečně je snaha postavit se výzvám, které jsme identifikovali v rámci iniciativy eh, Most do roku 2025. To jsou výzvy, kterým budeme čelit v nadcházejících letech. Eh, musíme odhadnout, jaké eh, legislativní odezvy zde budou zapotřebí. Co se týče dokončení trhu s energetikou po roce 2014, jak na poli elektřiny, tak na poli plynu. Nám jde o provádění eh, pokynů a eh, kódu sítě, tak jak byly schváleny a musíme zjistit, jestli máme prostor pro vytvoření eh, harmonizovaných struktur tarifů. To už jsme dokončili v oblasti plynu. Ještě musíme dokončit v elektřině. Co se týče plynu, také provádíme eh, tedy pokyny eh, schválených eh, síťových kódů i v oblasti inkrementální kapacity. Co je důležité, mimo pravidel je pokrok tedy v terénu a s velikou radostí vám ukazuji tento slide. Tady je aktuální situace na poli integrace trhu s elektřinou. Vidíte, že velká část Evropské unie již nyní funguje v rámci jednotného trhu, v rámci jednotné platformy pro určování cen a energetických toků. Takže od Gibraltarské úžiny až k Barencovu moři máme tedy jednotný trh eh, pro eh, další den a potom máme další podobný trh ve východní eh, Evropě, který je také propojen, používá stejnou platformu, ale je oddělen od té modré oblasti. Co se týče plynu, i zde jsme zaznamenali pokrok ve vyvíjení platform alokace kapacit. Máme řadu velkých projektů a dvě ještě další menší projekty. Takže pokroku se daří dosahovat nejen ve vytváření eh, tedy pravidel, ale i v terénu, což eh, ve finále povede k, tedy k hmatatelným výhodám pro spotřebitele. Co se týče druhého tématu remitu, eh, zbývá nám méně než čtyři měsíce, kdy tedy remit spustíme 7. října, to už jsem řekl. Eh, účastníci trhu, kteří obchodují s produkty, které smějí na trh, budou muset eh, podávat informace o vstupu těchto produktů na trh, ať už půjde o finanční produkty, fyzické, fyzické produkty a eh, nebo další produkty. Očekáváme tedy eh, obrovské množství tedy reportů o provedených obchodech, půl milionu až milion za den. Už jsme několikrát hovořili o významu Eh, remitu a teď vám chci povědět, jak vypadá nejnovější statistika, co se týče naší aktivity od té doby, co remit vstoupil v platnost, protože rámec monitoringu trhu půjde naživo až eh, od eh, října. I přesto agentura již dostává, dostává informace, 67 takových případů již bylo reportováno, řada z nich byla Eh, uzavřena. Eh, v šesti případech došlo k porušení závazků remitu. Já nechci říci, že nějaká závažná část eh, velkoobchodu, velkoobchodního trhu s elektřinou v Evropě má nějaký závažný problém. My jsme e, odvedli mnoho práce, jak agentura, tak regulátoři ve snaze zajistit, protože REMIT je sdílená odpovědnost, abychom zajistili správnou implementaci. My jsme e, v lednu otevřeli portál, což je vstupní bod. E, ustavili jsme skupinu z koordinátorů ve spolupráci s národními regulátory a snažíme se zajistit, aby jak tedy v rámci agentury, Eh, tak eh, národních regulátorů jsme společně organizovali různé semináře a vzdělávací programy. Eh, ten problém nebo výzva v tomto směru, jako v jiných oblastech, je rozpočet. Jak už jsem řekl, ten pracovní program je založen na odhadu výdajů, což je 20 milionů euro na příští rok. A to znamená i nárůst počtu pracovníků agentury o 44 lidí a i e, určité peníze na e, obnovení některých pracovních kontraktů. Co se týče výroku o, odhad, výroku o odhadech, které zveřejnila komise před několika týdny, komise navrhla zvýšit počet pracovníků o 10 lidí a rozpočet 55 15, 15 milionů eh, euro. Jsme komisi vděční za to, že si uvědomuje, že zdroje, které agentura má, nejsou dostatečné na ty úkoly, které jí byly eh, které jí byly uloženy, ale i tak jsme ještě daleko od toho, abychom měli dostatečné zdroje, máme-li plnit veškeré úkoly. A i když to srovnáme s podobnými institucemi. Takže znovu opakuji, že jsme velice vděční za podporu eh, výboru ITRE eh, v této oblasti. A teď předám slovo Lordu Mogovi. Děkuji. Já chci také poděkovat eh, výslovně panu předsedovi a členům vašeho výboru. Proč já přicházím s tímto slajdem jedním? Chci vás seznámit s touto věcí, ne snad, abych dělal nějaké problémy, ale protože e, toto by mohlo zcela zásadně změnit remit. Jedná se o technický e, návrh, který není takto míněn, ale e, asi k tomu povede. Já ne, chci vysvětlit, že to současné aranžma poskytuje rýmitu eh, úkol, aby se zabýval eh, obchodem eh, s energií, což je velice specifický úkol. Energetický, energetický obchod se vlastně odehrává jenom tři minuty z celého roku, takže je to opravdu krátká doba, ale regulátoři i energetické firmy na něm závisí, protože jde o to, aby se energetické Eh, firmy mohly zajistit na budoucnost, aby měly dostatečnou likviditu. Kde tedy spočívá problém? Eh, ESMA eh, navrhuje komisi změnu v tom smyslu, že chce rozšířit tedy pojem definice finančních nástrojů, což by mělo spolu s účinkem snížení možnosti výjimek tak by vlastně znemožnilo mnoho transakcí energetických společností, což by mělo závažné dopady, protože by to zvýšilo náklady a zvýšilo by to i administrativní regulační eh, břemeno. Takže je to velice serio- závažný potenciální problém. Já jsem se osobně eh, setkal eh, s, komis- s komisařem Hillem a generálním ředitelem a jsem optimistický. Doufám, že se komisi podaří najít způsob, jak se vyhnout těmto dopadům. A protože máme tak dobré vztahy s parlamentem a zvláště s výborem ITRE, tak jsem eh, si řekl, že bude dobré vás upozornit na potenciální škodu návrhu REMIT, pakliže tedy tento návrh ze strany MIFIDu byl skutečně uskutečněn, což snad nehrozí e, před prosincem 2017. Bohužel to rozhodnutí padne v nadcházejících měsících letos, takže možná, že ještě jednou přijdeme a požádáme vás o pomoc. Tolik tedy můj stručný vstup. Děkuji za vaše vystoupení. vám oběma. A teď dáme slovo členům našeho výboru. A máme tady kontaktní skupinu s, s Acer, paní Werner nebo pan Celikiotis. A chtě, chci se vás zeptat, zda si chcete vzít slovo. Máte možnost. Co si o tom myslíte? Máte slovo? Mrs. Kalas. Paní Kalas. Thank you. Um, I just have two... Děkuji, mám dva dotazy. Hodně jste tady zmiňovali, že váš rozpočet je nedostatečný, ale já si také eh, kladu otázku, jak je to s jinými nástroji nebo pravomocemi, které vám chybí, které byste potřebovali k tomu, abyste mohli vykonávat eh, dobře dohled nad evropským trhem s energií. Mohl byste, mohli byste o tom pohovořit a potom další otázka, jak eh, se Acer zapojuje eh, do designu nebo do navrhování trhu s elektřinou. Paní Birkunen. Yes, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Mám asi obdobnou otázku jako Kája Kalas. Chtěla bych se zeptat, že eh, kdybychom chtěli být eh, mocnějšího a silnějšího regulátora místo 28 různých regulátorů. Je to spíše věc peněz a nebo je problém spíše v legislativě. Co bychom my v Evropském parlamentu mohli udělat pro to, abychom vám pomohli a abychom přispěli k lepší regulaci v Evropě a k tomu, abychom měli jednoho eh, silnějšího regulátora v Evropě. Děkuji. Kolega Silikiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Děkuji, pane předsedo. Můj dotaz se liší od té otázky, která tady zazněla. Bude potřeba pokusit se o vytvoření jednotného trhu eh, s energií a tady je potřeba, abychom věděli, jak eh, Acer může na pomoci k překonání izolaci těch zemí, eh, které jsou vzdáleny od těch velkých energetických sítí. Snažíme se vytvořit jednotný trh v Evropě, ale jsou tady celé regiony nebo celé země, které jsou eh, odděleny nebo nejsou napojeny na tyto velké eh, energetické sítě. A já si myslím, že tady by roli měly hrát některé eh, tady organizace, které na, národní úrovni působí. Jak je možné vytvořit a vylepšit spolupráci s příslušnými orgány jednotlivých zemí, tak, aby se v konečném důsledku zlepšily dodávky energií do těchto zemí, i těch, které jsou tady izolované, a tím se zajistila eh, bezpečnost eh, dodávek energie protože my tady potřebujeme být nezávislí, pokud jde o energie. Musíme být schopni pokrýt naše potřeby. A jak může Acer na pomoci této spolupráci s těmi národními orgány, které jsou kompetentní v této oblasti? Děkuji vám, pane předsedo. Říkáte právem, že personální zdroje od října nejenom, že jich budete mít málo, ale že všechny ty úkoly, které budete mít plnit, nebudete moci plnit. Teď si eh, představme jedno, máme národní regulační úřady, a ty eh, by mohly mít menší zátěž. Hovoří se například o tom, že by, dejme tomu, personál mohl být převeden eh, do agentury a od těch národních regulačních úřadů. To by bylo třeba řešení, aby se vůbec zajistila vaše práce schopnost, protože všichni na to máme zájem. Well, thank you so much. I'm, I'm sorry I didn't uh, Děkuji, já se omlouvám za to, že jsem tady nebyl, když byla prezentace, ale mám přesto několik otázek. Možná, eh, že se zeptám na něco, co už tady zaznělo, ale um, je tady jedna věc, a to je zpráva o ročním monitoringu a otázka eh, té přeshraniční eh, kapacity, nejenom pokud jde o tu fyzickou kapacitu, ale pokud jde o tu možnost nebo schopnost eh, energii dodávat přeshraničně. A tady jde samozřejmě také o to, aby byl přístup k datům v této věci mě by zajímalo, jestli byste eh, tady nemohli v té zprávě předložit nějakou tabulku o těchto věcech, to by bylo velmi užitečné, eh, to by napomohlo volnému dodávání energie přeshraničně. Minulé v listopadu jsme vám minulý rok poslali dopis k této věci a mě by zajímalo, eh, jak dlouho je potřeba něco takového připravit, nebo jak daleko ty vaše přípravy na tuto věc pokročily. Pan kolega Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. My už po několikáté tady hovoříme o významnosti agentury ACER, eh, včetně programu REMIT a v podstatě vždy říkáme, že eh, máme obavu, jestli eh, se to zvládne administrativně, zda ten obrovský balík dat, který REMIT musí zpracovávat, zda bude, bude schopný REMIT ve svém personálním složení. Eh, energetika se stává jedním ze základních eh, kamenů Evropské unie jako problému. Chtěl bych se zeptat, jestli nevidíte možná příležitost, i když my máme jako parlament eh, podle pravidel určité, určitá vážná omezení z hlediska vlastní iniciativy, zda by nestálo za to skutečně zpracovat materiál, který by přesně popisoval, protože ta neformální podpora, kterou tady v, v našem výboru máte, je samozřejmě maximální, ale zda by nebylo rozumné skutečně popsat tu situaci tak, jak vypadá, včetně e, jasné spolupráce jednotlivých národních e, regulátorů, protože od těch se odvíjí celý systém. Já nejsem příznivcem toho jednoho evropského regulátora, protože si to nedovedu skoro představit. A Eh, proto jestli by nestálo za to skutečně takovou velkou zprávu o agentuře Acer a jejím významu pro energetickou unii zpracovat. Děkuji. Uh, thank you very much. If I may, if I may add eh, something also, because uh... <clears throat> Děkuji. Rád bych k tomu také něco dodal. Vy jste nás informovali o úrovni provádění eh, toho energetického balíčku třetího, obecně řečeno. Mohli byste nám sdělit nějaké procentní údaje, protože mluvíme příliš osobně, eh, obecně, ne konkrétně. Jak si tady stojíme? Ku příkladu eh, eh, kodexy, kodexy pro přenos mezi členskými státy ani se nechci ptát na příklady z konkrétních členských států, to, to by mohlo být příliš ožehavé. Rád bych konkrétní údaje, protože jinak je pro nás obtížné intervenovat v členských státech, protože, jak někteří kolegové řekli, my bychom vám rádi pomohli, jenže neznáme ta přesná čísla v různých členských státech, obecně řečeno. A ta druhá otázka se týká Eh, toho takzvaného hardwareu, toho vnitřního trhu s energií. Eh, v případě trhu plynu tam je možnost využít zpětného toku, protože možná nemáme tedy dostatek propojení, ale na druhou stranu poměrně dost. Jak vypadá tedy to procento eh, reverzního nebo zpětného toku? kdyby se to mělo využít. Jiná situace je na trhu s elektřinou. Tam potřebujeme až 10%, to by bylo naše přání, tedy využívání energie v členských státech. Kde si tedy stojíme? Jak si konkrétně stojíme? Máme tedy 3%, 5%, 7%, tedy využívání energetiky, energie, elektřiny v členském státu, to je hardware. Software je také důležitý. A e, regulované ceny. Proč? Protože vy jste řekl, že směrnice REMIT vstoupí v platnost, nařízení o velkoobchodním e, trhu s, energie, s energiemi Vlastně transparentnost, integrita, to je dlouhý název, který si nikdo nedokáže zapamatovat, ale i tak, velkoobchodní trh s elektřinou v Evropské unii za situace regulovaných cen ve většině členských států a nebo neuvěřitelná motivace v některých členských státech. V, každých, v každém členském státu jsou Eh, je jiná motivace, co se týče obnovitelných eh, zdrojů, větrné energie a tak dále, nebo jaderná energie, to je jedno. Eh, přestaneme s veškerou motivací, řekněme, od roku 2020, bylo by to skvělé moci říci, že od roku 2020 tedy přestane veškerá finanční motivace a tak dále. Máme mnoho podobných otázek, konkrétní hardware, software, regulace, tedy velkou obchodu s elektřinou, jeho transparentnost a e, nezmínili jste se také, e, jaký je rozdíl, co se týče e, té směrnice remit mezi plynem a elektřinou. Myslím, že z hlediska remitu je tady veliký rozdíl. A možná, že jsem to přeslechl, možná, že jsem neposlouchal dost pozorně. Jestli byste tedy toto mohli vysvětlit. A já jsem se snažil tedy eh, svou otázku natáhnout maximálně, jestli někdo jiný si ještě nechcete rozmyslet, že byste se na něco zeptali a jestli ne, tak dám slovo hostům a mohou odpovědět. Děkuji, pane předsedo, děkuji za mnoho zajímavých a náročných otázek. Já bych nejprve mohl hovořit o té otázce rozpočtu, zdrojů a možnosti, že bychom využili tedy podpory ze strany národních regulátorů, což eh, na tož upozornila paní Kala, Svirkunen, myslím Silikiotis a Werner a ještě další. Je to otázka rozpočtu, ale i zkušeností. Pak, když nemáte dost peněz na to, abyste najali lidi, tak ta otázka zkušeností je pouze teoretická. Eh, s současným rozpočtem a s tím eh, tedy eh, slíbeným rozpočtem jsme měli docela velké štěstí. Podařilo se nám najmout mladé, ale již poměrně zkušené obchodníky s elektřinou, kteří se domnívají, že práce pro naši agenturu je pro ně dobrým dobrou příležitostí rozvoji a i když ten náš tým eh, dohledu má teprve tři pracovníky, tak si myslím, že jsou dost kvalitní, pokud vím. Takže já nehovořím o nějakých stovkách pracovníků, hovoříme o týmech nějakých 10-20 lidech, kteří by kontrolovali ty trhy. A dalších ještě 10 lidí, kteří by eh, sledovali chování jednotlivých účastníků trhu. Prostě potřebujeme Eh, mít štěstí. Eh, Komise pro eh, regulaci energie v USA, což je taková vzorová organizace pro nás, protože ti dělají stejnou stejnou věc, ten ti nabrali vlastně velice dobrého odborníka, šéfa té obchodní platformy s energií, který již nebyl schopen unést ten tlak z obchodování a tak začal pracovat tam. Takže takové štěstí bychom také několikrát potřebovali. Co se týče podpory národních regulátorů, my s nimi opravdu intenzivně eh, eh, spolupracujeme, doufám, že už jsem to řekl. Je to sdílená odpovědnost. Naše agentura odpovídá za monitoring evropského trhu, ale eh, vyšetřování, stíhání, monitoring národních trhů, to je úkol národních regulátorů. A pro ně je to také nová věc, neboli oni se nalézají ve velice podobné pozici jako my, protože v některých případech opravdu je to pro ně nová věc, v některých případech dostali možnost nabrat na to nové lidi, v některých jiných případech mají také málo lidí. Takže my se snažíme optimalizovat tu vzájemnou spolupráci, ale vzhledem eh, k tomu nedostatku zdrojů je to opravdu náročné, ne téměř nemožné. Pak padla otázka, jak agentura a nároční regulátoři mohou odstraňovat energetické ostrovy, ptala se paní Kiltis. Myslím, že tu prezentaci jste dostali a je tam jeden slide, který se týká naší agentury a infrastrukturního balíčku. To je náš nejnovější pokus toto urychlit. Řešení tohoto eh, problému, to, byla, eh, to byl právní dokument schválený v roce 2013. My se snažíme na evropské úrovni tedy eh, rozšířit tu infrastrukturu, odstranit energetické ostrovy a agentura i národní regulatoři Regulátoři eh, se eh, na tom podílejí i na projektech společného zájmu, což je úkol jak pro komisi, tak pro členské státy a sledují tedy provádění a jakoukoliv překážku, která by tu práci mohla spozdit. Pan Kofold, vy jste hovořil o dopisu, který jste dostal od řady poslanců tohoto parlamentu, co se týče využívání kapacity přeshraniční výměny. My se zaměříme na tuto otázku specificky v letošní zprávě, schromažďujeme údaje. Není to lehké, ale daří se nám získat některé informace. Ta zpráva by měla být hotova v druhém listopadovém týdnu a myslím, že budeme mít příležitost prezentovat tuto zprávu tomuto výboru a uvidíme, jestli ta analýza, kterou vypracujeme, eh, se setká eh, s vaší spokojeností, ale rozhodně o tom uvažujeme. Je to pro nás prioritou. Jak může tento výbor a parlament nám pomoci? v rámci kontaktní skupiny udržujeme neustále styky a poskytujeme eh, briefingové poznámky, ale jakýmkoliv způsobem vás budeme rádi informovat o naší práci i v rámci remitu. budeme eh, vás informovat o těch případech, které již máme. Je tady vlastně souhrn nedůvěrný, neutajený, eh, co se týče těch případů a eh, porovnáváme svou práci i s institucemi, které mají podobné úkoly a ty informace vám předáme, pane předsedo, budete je moci předat všem poslancům. Je to jenom několik stránek a myslím, že to bude zajímavé čtení. Ano, a vaše otázka? Nechci vás zklamat, ale některá e, čísla nemám úplně v paměti. Provádění energetických aký v členských států, to sleduje spíše komise. My se spíše zabýváme toho provádění vlastně ze strany třetích stran na evropské úrovni. Mám tady některé statistické údaje, co se týče pravidel. Většina těch síťových kodexů eh, už byla schválena, dva z nich vstoupí v platnost letos, třetí se bude aplikovat od příštího roku, jed, na jednom se pracuje. Co se týče elektřiny, jeden kodex už byl schválen, vstoupí v platnost později během letošního roku a podle kom, plánu komise se dostanou do komitologie letos až na dva, které jsou propojeny vlastně s iniciativou projektu energetického trhu. Co se týče regulovaných, trh, eh, regulovaných cen, dvě třetiny členských států reguluje ceny plynu i elektřiny. A to je problém nejenom, kde jsou ty regulované ceny pod nákladovou cenu, ale i tam, kde jsou nad nákladovou cenou. Ta situace v úrovni propojení na různých hranicích se hodně liší. Eh, některé eh, ty, některé ty eh, hranice jsou daleko, Iberský poloostrov je daleko pod těmi 10%, jinde je to jinak. Takže ta propojovací kapacita by se měla používat účinně a co jsme také zveřejnili ve zprávě o monitoringu trhu loni, Eh, ten decoupling trhu se ještě nepodařilo provést a významné eh, toky energie tečou vlastně špatným směrem, což eh, znamená vyhazování peněz z okna, zvyšování cen pro spotřebitele. Proto jsme za propojení trhu, aby spotřebitelé v Evropě nemuseli platit více, než je nezbytně nutné. V té zprávě, kterou vydáme, bude mnohem více Eh, tedy statistických údajů. A zpětný tok se aplikuje na většině hranic. A Lord Mock? Děkuji. Já jsem se chtěl vyjádřit k té základní otázce spolupráce centrálního regulátora a také, abych ještě dovysvětlil. Za ty čtyři roky existence agentury eh, vidíme intenzivní spolupráci, dochází ke schůzkám, eh, jsme podporováni i tedy ze strany národních regulátorů i přes eh, ekonomické problémy. Mám, máme pravidelně asi 20 lidí, kteří jsou na krátkodobou dobu nám přidělováni z různých eh, orgánů na třeba měsíc, dva nebo půl roku a eh, CRA rada poskytuje ubytování a služby pro řadu schůzí, které se konají zde v Bruselu. A jednou eh, jsme odhadli, je to ovšem hrubý odhad, že se nám dostane více než 100 tisíc euro od organizací, do kterých přispívají nároční, národní regulátoři. A také máme sdílené školení na téma remitu a poskytujeme velikou podporu i co se týče pracovních skupin agentury. Takže eh, v praxi skutečně ta spolupráce je intenzivní. A co se týče té klíčové otázky, jestli existuje jeden jednotný energetický regulátor, to je samozřejmě politická otázka a některé členské státy, včetně toho, který eh, já znám nejlépe, asi budou poněkud váhat, než by k něčemu takovému přistoupili. Ale mnozí z nás, kteří se tím zabývají, si uvědomují, že situace, kde je, jsou veliké rozdíly mezi jednotlivými trhy, eh, to sjednocení by eliminovalo mnoho problémů. A potom eh, ta politická otázka, ta bude potom řešitelná snadněji. Děkuji za velikou podporu eh, toho, co eh, tady pan ředitel dosáhl za eh, těch velice skromných zdrojů a děkuji také za podporu národním regulátorům. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za veškerá vaše vyjádření a vysvětlení. Vnitřní trh s energií je velice důležitý a velice rádi vás zde uvítáme ještě před koncem letošního roku, abyste nás informovali, možná, že se statistické údaje zlepší. Takže vám děkuji za to, že jste přišli i za vaše expoze. Děkuji. A vážení kolegové, máme tady opravdu neobvyklé hosty. Tentokrát eh, ředitel agentury ACER a předseda eh, rady regulátorů. To byly typičtí hosté, které bychom tady očekávali, ale v případě těch dalších hostů podle bodu 13 na programu to jsou hosté v rámci Horizontu 2020 a budeme tady mít pana Jean-Pierre Bourguignona, což je předseda Evropské rady pro výzkum. A potom tady budeme mít také dva mladé vědce. Mohu to tak, mohu to tak říci? Posaďte se prosím a tady máme pana profesora Burgiňona už jsme se viděli před několika hodinami. A já bych vám rád připomněl, eh, kolegové, že Evropská rada pro výzkum byla zřízena jako součást sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj. A já se tady cítím plně zodpovědný za to, co tady eh, vzniklo. Eh, Evropská rada pro výzkum získala Evrop, ocenění na evropské úrovni a i jinde. Co to znamená? Díky eh, této radě eh, se doníváme, že se nám daří udržet evropské výzkumníky v Evropě, anebo je dokonce přitáhnout z jiných kontinentů do Evropy. A já jsem již velice eh, zvědavý, zda je to pravda nebo ne, tedy co nám k tomu řekne pan profesor. A Evropská rada pro výzkum byla také potvrzena radou a Evropském, eh, radou a Evropským parlamentem. Rozhodli se dvojnásobit její rozpočet v rámci horizontu 2020. Původně to bylo 6,5 miliard eh, v tom eh, sedmém rámcovém programu, bylo to tady zdvojnásobeno na 13 a máme tady eh, zpravodajku paní Katlin van Bremt, která úspěšně toto obhájila oproti návrhu komise a rady. Byl to dobrý výsledek. Ehm, byl to jeden z tří bodů, eh, jenom jeden ze tří bodů a nedošlo tam tedy, eh, kde nedošlo eh, k tomu omezení prostředků, takže jsme obhájili ten rozpočet. A teď náš výbor bude ještě pečlivě sledovat provádění Evropské rady pro výzkum, protože náš výbor se velmi zasadil o to, aby obhájil rozpočet Evropské rady pro výzkum. Takže toho očekáváme opravdu mnoho a chceme vám také dát příležitost, abyste řekl několik slov úvodem, pane profesore. A poté dostane slovo paní Tolič, Chorvatska a také pan Pugnon z Itálie, jak hádám, předl- představí eh, svůj pohled na tuto věc, jak vnímají Evropskou radu pro výzkum a možnosti spolupracovat eh, na základě tedy projektů navrhovaných Evropskou radou pro výzkum budou hovořit o svých osobních zkušenostech. A teď máte slovo vy, pane eh, Burginione, eh, vážený pane předsedo Musku, dámy a pánové. Eh, jsem velice rád, že mám opět tuto možnost hovořit před vámi ve chvíli, kdy Evropská výzkumná rada podepisuje svůj pěti, svou pětitisíciletí smlouvu a to eh, krátce poté, eh, co eh, bylo přijato další financování z Evropského fondu pro strategické investice. Vlastně se tady nahrazují aktivity v rámci programu Marie Skorovské Curie a jsem také velmi rád, že jste zde že se pozvali další dva laureáty pana Nikola Puňo, který bude hovořit o, svou, o své smlouvě s ERC a pak tady bude také paní Tolič, to je pětitisícta laureátka ERC a představí vám váš, svůj projekt. Je obtížné představit si, že ERC byla zřízená teprve v roce 2007, je to teprve 8 let, a potom v roce 2010 byla Eh, zřízena agentura, která ji napomáhá v její práci. A za tu krátkou dobu se ERC eh, stalo skutečným jménem v Evropě. Eh, je tady asi 15 je tady 43 tisíc projektů, výzkumných projektů, které předkládají výzkumníci a 15 hodnotitelů se pravidelně eh, setkává v Bruselu a pochází mimo Evropu. A eh, je tady 94 různých národností. Je tady asi 9 miliard euro, kterými mají být eh, financovány eh, projekty eh, pěti tisíců předkladatelů projektů a je tady 626 různých institucí, které se toho účastní a je tam 66 různých národů, to znamená, že to opravdu překračuje pouze evropský rozměr. ERC eh, e také zahájilo studii, která v roce 2016 bude sledovat dopad Eh, příslušnosti k týmu ERC na kariéru a na projekt. Eh, v této souvislosti došlo ke zveřejnění 40 tisíců článků, které se objevují v mezinárodních eh, magazínech, které jsou velmi důležité a 1%, patří tam asi 1% těch nejvíce citovaných tedy citací. Mnozí laureáti ERC dostali také mezinárodní ocenění. Eh, máme tady také pět nositelů Nobelovy ceny, potom je tady Wolfova cena, několikrát eh, reprezentována a tak dále. Klade se zde velká priorita na to, aby eh, se vše zaměřilo na mladé vědce, a účastnit se takovéhoto dobrodružství je opravdu velmi e, působivé. Já jsem byl u kolébky e, celé této záležitosti, byl jsem přesvědčen, že je důležité vše v oblasti vědy organizovat na evropské úrovni a že je potřeba zaměřit se také na mladé vědce a teď už jsem asi rok a půl předsedou ERC. Jak tedy si představujeme budoucnost? Naše rada a to je opravdu zvláštnost, je zodpovědná jednak za roční plán pro využívání fondů a také za organizaci hodnocení předkládaných projektů. A tam vlastně bez, jakéhokoliv, bez jakékoliv předem dané priority. A teď jsme se sešli eh, v Bruselu a konstatovali jsme, že základní principy, jako je jednoduchost programu, iniciativa na straně vědců, posuzování pouze na základě vědecké kvality projektů, eh, to vše prokázalo legitimitu a operační eh, charakter. Tady je rozmezí pěti let, což je poměrně dlouhé období těch projektů a ty projekty musí probíhat v Evropě. A jak už jsem říkal, není tady předem jasné, která oblast by měla být prioritní. Je to tady velmi tvrdá konkurence a úspěšnost je pouze 10 Tady eh, samozřejmě jsou velmi náročné požadavky a vědecká rada je rozhodnutá i nadále dvě třetiny svého financování věnovat mladým vědcům. Není tady mnoho prostoru na nové iniciativy. V rámci období 2014 až 2020 rozpočet ERC eh, začne třemi rokami, kde bude, roky, kde bude rozpočet asi 100 eh, mm, miliard eur a teprve v roce 2018 to jde k nějakému významnému e, navýšení a bude to potom pokračovat až do roku 2020. Můžeme se e, obávat, že to, ta nízká úspěšnost těch 10% tady e, bude i nadále pokračovat, že nebude možné to zvýšit, toto procento úspěšnosti. A to nás přivádí k určité frustraci, protože eh, tam by bylo možné to mm, mm, změnit. Bylo by žádoucí to změnit, protože v tuto chvíli musíme eh, odmítat velmi slibné projekty. Jsou tady důležité oblasti jako eh, engineering a další technické oblasti, kde vlastně se do toho nemůžeme pustit tak, jak bychom si přáli. Byl tady jeden pokus pod označením Synergy v roce 2012 až 2013, ale opět tady byla mnohem větší poptávka než nabídka. Několik skupin je tady nedostatečně reprezentováno mezi kandidáty, jsou to například ženy a potom některé oblasti, jejichž přítomnost je významnější a je velice důležité, aby výkonná agentura ERCA mohla e, pružněji reagovat na strategické potřeby e, naší rady. V tuto chvíli e, je počet zaměstnanců přesně daný na sedm let, takže je obtížné si představit rychlou reakci na nové iniciativy. Je tady nedostatečná pružnost. Vede to k tomu, že v tuto chvíli se například zavádí různé eh, podprogramy, eh, kde by se mělo vlastně pomáhat v různých výzkumných pracích, ale tyto věci, když jsou to drobné eh, smlouvy, drobné kontrakty, tak vlastně stojí administrativně stejnou částku jako velké kontrakty, takže tyto věci v tuto chvíli téměř nejsou možné. Pokud jde o víceleté financování, tak doufáme, že nové návrhy nám pomohou lépe reagovat na některé iniciativy. Já vím, eh, že v tuto chvíli eh, často existuje pokušení, aby věci zůstaly tak, jak jsou, ale my potřebujeme, aby Evropa byla aktivní a reagovala. Potřebujeme, aby mohla reagovat na promyšlené iniciativy. Díky vaší pomoci doufám, že naše rada bude schopna eh, rozšířit nebo zvýšit svou úspěšnost i v budoucnosti nedáv, ne, pardon, brzy budu, eh, pardon, nedávno jsem reprezentoval ERC na eh, eh, globální radě pro výzkum v Tokiu a ERC e je tady velmi uznávaná a já si myslím, že je opravdu pozoruhodné, že jsme si dokázali vydobít takové místo za krátkou dobu. Chtěl bych také zdůraznit, že došlo k opravdu velmi rychlé spolupráci například s NSF, s Národním výzkumným fondem v Koreji, potom s výzkumným centrem v Argentině eh, v březnu 2015 a v tuto chvíli podepisujeme také obdobnou dohodu s Čínou. Eh, v Tokiu jsme eh, takovou dohodu podepsali s japonským centrem nebo organizací, takže tady je vidět, že jsme opravdu dosáhli velkého úspěchu celosvětově. Děkuji. For your introductory remarks. Děkuji tady za vaše slova úvodem. A v tuto chvíli bych rád požádal paní Ivu Tolič, aby se eh, vyjádřila. Eh, good afternoon. Dobré odpoledne, jmenuji se Iva Tolič a eh, dostala jsem grant 5 tisíc eh, euro na eh, studium eh, biofyziky v Záhřebu v Chorvatsku. Nejprve vás seznámím se svou kariérou. Jsem ze Záhřebu, kde jsem studovala molekulární biologii. Tam jsem začala PhD. Během té práce jsem si uvědomila, že v Záhřebu, nemohu dělat vědu tak, jak bych si přála, takže jsem jela nejprve do Bostonu, tam jsem dokončila PhD na Harvardu. Potom jsem absolvovala dva postdoktorantské eh, kurzy, jeden v Kodani a druhý ve Florencii. Potom jsem dostala pozici vedoucí výzkumné skupiny eh, na Institutu Maxe Plancka v Drážďanech, kde jsem deset let dělala vědu v úžasném vědeckém prostředí po eh, těchto bohatých zkušenostech v cizině jsem se rozhodla, že se vrátím zpět domů do Záhřebu. Začala jsem pracovat v ústavu Rudera Boškovice na úrovni eh, tedy plnoprávné profesorky ještě předtím, než jsem dostala grant ERC. Chtěla jsem pracovat doma na tom výzkumném, v tom výzkumném ústavu v Chorvatsku, tak jak jsem pracovala v ústavu Maxe Planka, ale měla jsem strach, jestli to zvládnu finančně, protože experimenty v biofyzice a buněčné biofyzice jsou nákladné a chorvatské granty jsou skromné. A e, grant od ERC tedy toto vyřešil, tím pádem e, jsem schopná vlastně vytvořit tým z nejlepších lidí. Eh, vezmu tři studenty PhD, dva postdoky a jednoho šéfa laboratoře. Také si budu moci koupit nej, eh, nejmodernější mikroskop, který potřebujeme na naše experimenty. Ty naše experimenty se zabývají dělením buněk, to je základní proces, bez něhož by neexistoval na Zemi život. I po letech výzkumu, ale ještě detailně nevíme, jak tento proces funguje. Ten projekt se e, vlastně e, zabývá mechanickými principy e, dělení buněk. Hlavní otázka spočívá v tom, jak dělit chromozomy na, dva, na dvě stejné skupiny bez chyb. Existují takové mikrorourky, takové mikrotyčinky, které, se, které jsou z proteinů, které jsou pro tento proces velmi důležité. Eh, mimochodem jsou to také součásti chemoterapeutik, eh, protože eh, zasahují vlastně do interakce mezi těmi mikrorourkami a chromozomy a tím zabíjejí rakovinné buňky. Ty mikrorourky Eh, vlastně pohybují těmi chromozomy až do té doby, než jsou chromozomy tam, kde mají být a dělají to s obrovskou přesností. přesností. My víme, že ty mikrorourky interagují s, s chromozomy, ale jak to dokážou, to ještě nevíme. V buněčné biologii platí, že pouze ty mikrorourky, které Eh, končí eh, tedy eh, na těch chromozomech, jsou schopné ty chromozomy oddělovat. Ale my jsme nedávno učinili překvapivý objev, že i další mikroroudky, které do té doby nebyly známy, také mají vliv na chromozomy. A to bude tématem našeho projektu. Tím, že používáme mikrochirurgické metody a za použití nejnovějších mikroskopů, budeme schopni budeme schopni eh, ke eh, konci tohoto procesu eh, přijít i na důležité vývoji chemoterapeutik. Propojujeme tedy buněčnou molekulární biologii, molekulární genetiku, biofyzikální nástroje, včetně laserové mikrochirurgie, optik, optického inženýrství, počítačů a teoretické fyziky. Výsledky tohoto projektu eh, by mohly zvýšit metodologii eh, při boji proti rakovině, protože ty mikrorourky jsou důležitým cílem terapie. Bio, eh, bio, bio, bio lékařský výzkum a základní výzkum biologii je nezbytný k otevírání nových způsobů aplikovaného výzkumu v lékařství a tady sehrává ERC rozhodující úlohu, protože poskytuje financování pro skvělý základní výzkum, který bude mít z dlouhodobého hlediska veliký vliv na naši společnost. Děkuji vám. If I may, to ask our uh, second young scientist. A další eh, mladý eh, vědec, pan Puňo, má slovo. Děkuji. Dámy a pánové, je velikou ctí, že jsem sem mohl přijet a tak je to také velkým potěšením. Stručně vás seznámím eh, s mým výzkumem, který E, také spolufinancovala Evropská rada pro výzkum ERC. Vy víte, jak vypadá struktura této rady a jak funguje, takže já poskytnu jen příklad toho, jak to funguje v praxi. Já jsem zažádal e, o grant v roce 2010, neměl jsem ani e, vlastně moc informací o tom, kolik peněz bych mohl dostat, takže jsem nevypracoval tu první žádost příliš pečlivě a poprvé jsem neuspěl s tou žádostí. Byl jsem trochu překvapen, ale když jsem se tomu věnoval více, tak jsem zjistil, že hodnotitele těch žádostí byli spokojeni s mým životopisem, ale ten projekt, který jsem prezentoval, nebyl dostatečně přesvědčivý. Takže já jsem eh, přepracoval tu žádost eh, o grant a pak mě ERC pozvalo, abych eh, tedy ústně odprezentoval ten projekt. A na to jsem přijel vlastně sem do Bruselu Měl jsem štěstí a grant jsem potom dostal. A v, Trentu jsem tedy začal svůj projekt realizovat. V Itálii je mnoho vědců, kteří dostávají granty a proto bylo navrženo, abych byl jmenován profesorem, ne asistentem. Eh, na univerzitě v Trentu, tak abych mohl tedy se stát ředitelem toho projektu. Eh, ve funkci profesora jsem tady pracoval na projektu rok a pak jsem se rozhodl, že bude lepší, abych se přestěhoval do Trenta, abych vlastně byl blíž tomu pracovnímu místu. Začal jsem pracovat tam. A nejprve bylo potřeba si koupit eh, testovací stroj. Na no, vlastně to se jedná o takový moderní mikroskop, který by byl schopen testovat nanomateriály. Společně s kolegy kteří studovali na PhD a s pozdoky jsme se zabývali řešením tohoto projektu a díky financím se mi podařilo založit laboratoři, eh, laboratoř, která eh, zkoumala grafen a jeho úlohu v tom procesu. I když to byl malý projekt, tak byl velice pokrokový, velice moderní eh, a publikovali jsme řadu eh, významných článků. Eh, první z nich se dokonce dostal na přebal časopisu Nature a eh, dostalo se mu, dostalo se mu velikého renomé. Jednalo se o projekt, pomocí nějž se snažíme vlastně napodobit napodobit eh, mechanické vlastnosti eh, některých materiálů, které existují v přírodě, eh, uměle. A já jsem posléze tedy studoval, vystudoval ještě doktorát z fyziky a z biologie poměrně nedávno. I když původně jsem vystudoval strojírenství. Eh, studovali jsme eh, mechanické vlastnosti velice zajímavých materiálů. Jak jsem řekl, pracovali jsme s grafénem, což je materiál na základě uhlíku, který je pevnější než ocel. A zkoumali jsme i další materiály s vysokými pevnostmi, používali jsme tyto materiály k separaci dalších materiálů. E, jako třeba pavoučí, e, pavoučí vlákno, e, adhezivní materiály, květ lotusu. Zkoumali jsme vlákna eh, s vysokou pevností a houževnatostí a zkoumali jsme možné průmyslové aplikace. A zabývali jsme se i tedy industrializací a marketingem takovýchto materiálů, i materiálů, které mají samočistící schopnosti. Myslím, že stojíme na Prahu Eh, prahu eh, vlastně obrovských, eh, obrovských průlomů ve vědě. Vypadá to, že vzniknou zcela nové materiály, které budou moci eliminovat, destruovat věci, které nepotřebujeme, a nebo naopak mít zase pozitivní vlastnosti. Bez podpory od Evropské výzkumné rady a konkrétně od vašeho výboru bychom nemohli takové průlomové objevy učinit. Za to vám velice děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. A nyní kolega Eller jako zpravodaj eh, pro Horizont 2020 má slovo. Bohužel technický problém, protože z mikrofonu není slyšet eh, řečníka. Kabiny neslyší řečníka. Is this one working? Wonderful. Tady už to funguje. Herr Bouvignon, ich darf Sie nochmal herzlich Pane Gurnioně, velice srdečně vás tady ještě jednou vítám zde v parlamentu. Eh, ti, kteří jsou již déle, ti vědí, že eh, Evropská výzkumná rada je iniciativou parlamentu. Eh, komise byla dosti zdrženlivá a říkala, co se týče rozpočtu a také zaměření výzkumné rady, to zpočátku jim bylo trnem v oku, ovšem nyní s proběhla jednání také ohledně financování eh, Evropské výzkumné rady. A co se týče úspor, eh, tak eh, jste zde byli ušetřeni. Díky dobrému, dobré lobistické práci nositelů Nobelových cen je tomu tak chtěl, jak vůbec vypadáte nyní, si, vidíte situaci s výzkumem v Evropě. Dochází eh, k eh, krácení prostředků, ale celkově eh, tedy rozpočet na výzkum byl masivně snížen. A když tady vidím paní profesorku Toličovou, která je tak úspěšná, a podívám se i na jejího kolegu z Eh, Trenta, tak eh, je, si myslím, že je třeba spolupracovat s průmyslem. Eh, tam jsou prostředky, které by mohly pomoci právě také novým přístupovým zemím v Chorvatsku nebo v Maďarsku z Collaborate Research, z spolupráce v oblasti výzkumu se sníží prostředky o 2 miliardy. A přitom jsou tady takový prominentní vědci, jako jste vy. A když budeme chtít eh, se šířeji spolupracovat eh, v tom výzkum, výzkumu, tak eh, bude opravdu finanční prostředky velice chybět. Za A. Záleží eh, také na tom, aby eh, Evropská výzkumná rada požadovala solidaritu pro eh, celý program. Na začátku příští rozpočtové linie budeme také požadovat, aby výzkumná rada opravdu nahlas vystupovala za e, výzkumné programy, protože to zkrácení e, má velký mezinárodní dopad. E, vystýčili jsme si 3% celkového rozpočtu a je to daleko méně. Je to prostě to, co je dávno standardem ve východoazijských zemích. Potom za B, jaké spojení vidíte když se týká výzkumu, základního výzkumu a potom eh, financování eh, toho společného výzkumu, v jaké spojení nebo v jaké koleraci to zde je. A potom ještě otázka na kolegyně z Chorvatska. Jak to vypadá u vás? Máte pocit, že máte dostatečné množství prostředků a nebo také v oblasti spolupráce nebo společného výzkumu tím budete trpět? Moody. Děkuji, slovo má paní Moody. Děkuji. Děkuji za to, že jste dnes odpoledne přišli mezi nás. Je velmi dobré, když se můžeme seznámit eh, s výsledky toho, o čem tady na našem výboru hovoříme, zejména pokud jde o to, eh, že no, to, co jsme tady vyjednávali v rámci ESI, tak eh, to vlastně vede k těmto věcím. Já si myslím, že tady to demonstrovalo, jak je to tady důležité napříč všemi frakcemi a výbory v Evropském parlamentu, že je tady důležité eh, financovat eh, základní výzkum eh, a poskytovat granty. Potom několik věcí. Vaše rada je samozřejmě velmi důležitá, pokud jde tady o ty věci, které se tady objasnily, ale není to pouze uh, Eh, tato rada, která dostává granty v rámci Horizontu 2020. A mě by zajímalo, jestli tady nad rámec toho spolupracujete s dalšími eh, oblastmi eh, v rámci toho financování Evropské unie a potom jste tady hovořili o, o genderové otázce. Um, Eh, máme tady také ženu, to je dobré, ale mě by eh, zajímalo, jestli byste o tom mohli uvést více informací. A já jsem samozřejmě, jelikož jsem ze Spojeného království, tak mě velmi eh, zajímá, nebo ráda bych zajistila, aby Evropská unie působila velmi pozitivně, abychom tady měli pozitivní vizi do budoucnosti a financování základního výzkumu, které je tak velmi důležité pro to, abychom zajistili tu budoucnost, tak jak to tady bylo řečeno, tak eh, tady musíme se eh, zavýšlet eh, nad tím, že musíme financovat nejenom tu fázi, kdy už se to blíží uvedení na trh, ale musíme mm, to financovat s mnohem větším předstihem, musíme myslet na budoucnost, a mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. A potom už to tady zaznělo, vy jste tady nám vyprávěli ty vaše příběhy a toho, to, co dosahujete díky tomu výzkumu a to je velmi důležité. To je potřeba sdělovat a my to potom můžeme používat, abychom eh, zdůrazňovali, jak, eh, jakou přidanou hodnotu Evropská unie tady eh, přináší. Děkuji. A paní Kudrická, máte slovo. Já chci nejprve poblahopřát té uh, laureátce 5000 euro uh, od ERC. Uh, eh, je veliký úspěch, že jste dota, dosáhla toho, čeho jste dosáhla. Bohužel eh, mezi těmi úspěšnými projekty není mnoho eh, vědců z nových, eh, z nových členských států. Jde nám o rozšíření účasti a zvýšení účasti výzkumníků i z méně úspěšných regionů. Můžete nám říci, jak vypadají výsledky tohoto úsilí a také, jak vypadají osvědčené postupy, tak, aby ERC e, bylo přístupnější širší účasti. A to druhé téma, e, o němž bych chtěla hovořit, je e, v rámcovém programu 7 byl, byl vlastně žádostí 5,5 vlastně nad rozpočet. 5,5 nad rozpočet. A to znamená, že mnoho velmi kvalitních projektů eh, nebude mít příležitost na financování. My víme, že ERC nabízí některá řešení tohoto problému. Chci se zeptat, jestli se pomocí těchto řešení eh, daří problém vyřešit. Děkuji, kolega Royal. Já jsem rád, podobně jako kolegyně. Jsme, ze, hm, jsme rádi a s tím, že se začíná s tím pětitisícím projektem a já si myslím, že to je vůbec jedna z nejlepších věcí, kterou Evropský parlament udělal. Samozřejmě to bude obtížné, je to vždycky obtížné, ale vy ukazujete, že to je možné a že to jde ku předu. A ta prezentace, kterou vidím zde v parlamentu ne poprvé této formě, že jsou to konkrétní věci, které vidíme, tak proto je to dobré pro nás a řekneme ano, my vytrváme. Zajímá mě přitom jedna věc – co by mohlo být eh, dalším krokem? Kde je ten další úkol? Jak by mohl vypadat? Eh, oč se musíme dále starat? Já se s tím nechci srovnat, eh, vyrovnat, že co se týče financování, se nedostaneme ku předu. Jaký úkol by byl ke splnění v dalším kole? To by mě zajímalo. Thank you very much. Děkuji, paní Virkunen. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat hostům. Je vždy velice pěkné moci přivítat na tomto výboru výzkumníky. Jak víme, výzkum a vývoj jsou klíčem lepší budoucnosti Evropy a pro tento výbor jsou to velice důležité úkoly. Naším úkolem je pečovat o horizont 2020 a každoročně s tím máme také problémy s rozpočtem. Víme, že mnohé členské státy také eh, bohužel provedly rozpočtové škrty i ve vzdělávání, výzkumu a vývoji a jak víme, Horizont 2020 je pro výzkumníky tím pádem tím čím dál důležitější a proto také přibývá žádostí. Vy už jste poukázali na důležitou úlohu základního výzkumu a víme, že členské státy které škrtají na rozpočtu, takže se to často eh, dotkne i základního výzkumu, což mě velmi znepokojuje. Jak víte, Evropa chtěla být eh, tou nejkonkurenceschopnější oblastí ve světě do roku 2020, ale když se podíváme na vědu a výzkum, tak to bude velice obtížné. Když se podíváme na seznam podle úspěšnosti Eh, univerzit, eh, seznam Šanghaj nebo americký eh, seznam, tak víme, že z prvních 30 univerzit je, jsou z Evropy, mezi první třicítkou jenom asi čtyři z Evropy, zbytek z USA. Zajímalo by mě, co podle vašeho názoru by bylo možné udělat pro výzkumníky, aby měli dobré vybavení v Evropě, protože my v Evropě chceme kvalitní vědu a výzkum. Myslíte, že jde pouze o peníze, a nebo že je něco ještě dalšího, co nám v Evropě chybí? Děkuji, paní Porten. Děkuji, pane předsedo. Eh, profesorko Toličová, já vám chci poblahopřát. Jsem velice šťastná a jsem také hrdá jako občanka Chorvatska, že jste mezi nás dnes přišla. Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že jste první vědátorka z Chorvatska, která eh, sem z Chorvatska přijíždí. Většinou sem přijíždějí politici. Jsem velice ráda, že je zde někdo, kdo může ukázat, že i když jsme malá země, která nemá mnoho peněz na vzdělávání a vědu v porovnání s jinými členskými státy, že i tak můžeme eh, ukázat eh, dobré nebo skvělé výsledky. Na to jsem opravdu hrdá. Chci vám položit jednoduchou, krátkou otázku a nemusíte na ní odpovídat nějak ze široka. Jaké jsou vaše budoucí ambice? Slyšela jsem, že si chcete koupit nový mikroskop a já bych ráda slyšela, jaké máte sny a ambice do budoucna. A konečně chci říci ještě jednu věc, mohla bych vám to říci i soukromně, ale ráda to řeknu i před všemi kolegy. Jak víte, jak víte, existuje, eh, existuje takové ošklivé rčení, že eh, krása a rozum nejsou, eh, nejdou většinou ruku v ruce a vy jste živým dokladem toho, že toto rčení se mílí. Děkuji, paní Švica. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, já nejsem členkou tohoto výboru, ale vzhledem k tomu, že zde máme dnes hosta z Chorvatska, eh, chtěla jsem eh, sem přijít. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste dali toto téma na pořad jednání. Děkuji panu Burginionovi jako předsedovi Evropské rady pro výzkum za to, že jste přivedl takové dva krásné mladé lidi, výzkumníky, vědce, aby se s námi podělili o své názory. Díky Horizontu 2020 jsme měli možnost je vyslechnout, těšíme se na výsledky jejich základního výzkumu a chci navázat na kolegyni, která řekla, že není mnoho projektů eh, v nových členských státech. My jsme vlastně nejnovějším Eh, členským státem a mám, máme jeden program a jsem ráda, že je tak úspěšný. Děkuji vám, paní Tolič, že jste přijela, těšíme se na vaše výsledky. Nemám žádnou otázku, jsem jenom velice šťastná a hrdá a blahopřeji vám, blahopřeji vám všem, kdo se podílíte na výzkumu, protože jak všichni víme, bez výzkumu by nebyla budoucnost, nebyla by hospodářská soutěž a víme, jak důležité je investovat do výzkumu ve prospěch lepšího průmyslu, lepší konkurenceschopnosti a Horizon 2020 má právě za cíl pomoci všem evropským zemím. Děkuji, paní Patricia Toyer, první místo předsedkyně. Co se týče těch komplementů, které již byly zde vyřčeny eh, vůči výzkumníkům, eh, tak to bych tě, jsem ráda připojila. Eh, teď ovšem, jak to bude pokračovat nyní po tom pátém pěti tisícím projektu, který byl přidělen? Co budeme potom dělat, když chceme dělat ještě více jako parlament ve smyslu této práce? Co můžeme udělat lépe? Eh, hodně věcí jsme již udělali v rámci Horizon. Eh, eh, stále se mně zdá, že se objevují problémy. A je vidět, jaká je realita s výzkumem. A teď bychom to mohli případně změnit. A dále bych ráda věděla, kolik pozornosti věnujete tématu rozšiřování výsledků, to znamená, jak je přinést na veřejnost. Vy jste v takové té věži ze slonoviny a jakým způsobem se to dostane dále, ty obsahy vašeho výzkumu, jak otevřete výzkum tomto systému, aby to, se v tom mohlo takhle pokračovat. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Borkyňone, eh, paní profesorko, pa, pane profesore Tolič, um, všem vám děkuji. Mám několik připomínek. Paní Tolič, vy tady nereprezentujete pouze excelentnost, Hm, ale také vysíláte signál pro naše mladé lidi, pokud jde o mobilitu, tedy v tom smyslu, že Evropská unie je prostor, kde můžeme eh, se svobodně pohybovat, eh, část své kariéry eh, strávíme v jedné zemi, pak jedeme do zahraničí a pak se můžeme vrátit do naší země původu a pokračovat třeba tam a já si myslím, že je to velice motivující pro jiné mladé lidi, kteří se pouští, začínají eh, tedy svůj profesní eh, život. Já si myslím, že váš projekt bez pochyby přispěje eh, i k horvatské vědecké oblasti komunitě, tak vám za to velice děkuji a skládám vám kompliment. Hlásí se někdo další o slovo? Ne. A já bych možná přidal dvě nebo tři otázky. 30 miliard euro pro základní výzkum v rámci horizontu 2020 z více než tedy 7 miliard pro celý horizont. Mě by zajímalo, jestli je to dostatečné, pokud jde o poměr nemyslím tu celkovou nebo tu částku, ale zajímá mě ten poměr, protože to je mnohem méně než 20%. Obvykle by člověk předpokládal tady 30%. Mě by zajímalo, eh, jak to vypadá v členských státech. Možná, že máte nějaké statistické informace. Naši, eh, a teď na naše mladé vědce. Ehm, navštívili jste univerzity a výzkumné laboratoře v Evropě i mimo Evropu. A mě by zajímalo, jestli jsme dostatečně atraktivní Evropské univerzity, laboratoře, náš výzkumný duch ve srovnání tedy s jinými kontinenty, jsme, jsme atraktivnější nebo méně atraktivní a jak to eventuálně vylepšit. A Potom to, co tady už zasnělo z úst kolegů, jak to můžeme podpořit, co my jako politici můžeme změnit. Jsme dostatečně atraktivní, to je velice důležité, abychom eh, tedy nestráceli naše talenty, aby neunikali na jiné kontinenty. To může se týkat třeba i Číny. Pane profesore, mohu vás požádat, abyste začal odpovídat. Děkuji. Já se pokusím odpovědět Samozřejmě Situace ve výzkumu v evropských zemích je velice odlišná. Existují země, a Německo je e, dobrým příkladem, je e, lepší podpora výzkumu. Bylo to tak, že ve Finsku nebo v jiných e, severských zemích tomu bylo lep, to bylo lepší. Ale není v posledních let, letech máme v některých zemích takovou situaci, že se snižuje podpora pro výzkum. Nebudu zde uvádět konkrétní příklady, ale můžeme říci, že v některých zemích to bylo velice obtížné pro vědce a vědkyně opravdu dobře vykonávat svoji práci, protože eh, neměli dostatečnou podporu. Tato mimořádná pomoc Evropy, to je globální podpora ze strany komise. A já vím velice přesně, jak kritické to bylo ze strany parlamentu. Úplně přesně eh, bylo to velice důležité pro existenci ECR eh, e a ERC, eh, e pardon, ale také nakonec dostali dostatečné množství prostředků když jsme přesvědčili, ale situace výzkumníků v zemích se samozřejmě změní, když se změní místní podpora. Je třeba zkoumat situaci rok od roku a podívat se na ní přesně. Jestliže podpora z jednotlivé země zmizí, tak počet těch, kteří se obracují, eh, obracejí na ERC, je potom také vyšší. A všem kvóta úspěšnosti klesá. Víme, že tyto odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi jsou spojeny se škrty v rozpočtech. Ovšem na druhé straně, co je k dispozici za ty příslušné finanční prostředky v té které zemi? Je to příliš málo. Doufáme, že v budoucnu se situace zlepší, ale v současné době jsou opravdu velké rozdíly v podpoře výzkumu a to také komplikuje život eh, vědců eh, více než v jiných zemích. Pro EC, e Je to velice pozitivní, že jsme mohli získat více prostředků. To bylo velice pozitivní, ale víte, že to platí také nejenom pro ERC, ale pro programy, jako je program Marie Curie a další. Určité programy ovšem nejsou uvolněny pro eh, financování ze strany ERC. Je třeba v budoucnu eh, správně eh, finanční prostředky, které přicházejí z fondu, využívat pro inovace. Týká se to jasně toho programu Marie Curie a ještě jiných programů, které by bez eh, té podpory neexistovaly. To bylo jakési moto, kdy jsme řekli, že bez když eh, z toho nebude zisk, tak se to nebude podporovat. Otázka zní, jak to poběží dále. Ale je to pro nás velice důležité. Děkuji za vaši podporu, paní Moody. Pokusím se, nebo tady na to zareagovat. Víte, že jsem vědec, matematika jako předseda naší rady si uvědomuji, že je tady potřeba podporovat základní výzkum a a um, abych to vyjádřil co nejlépe, je to vlastně podmínka pro konkurenceschopnost Evropy, um, i pokud jde o soukromý výzkum. Takže si myslím, že není možné ale ne, není možné zaměřit se pouze na soukromý výzkum. A tady bylo opačné rozhodnutí podpořit zaměření výzkumu na velmi základní eh, programy, které velmi úzce souvisí s bezprostředním ekonomickým eh, tedy ziskem nebo návratností. A abychom, abych zabránil Eh, určitý konflikt s jednou konkrétní zemí v Evropě, tak zmítím Kanadu. Tam byla včera výměna s Kanadou a já jsem se tam eh, tady o to zajímal. A ta odpověď, kterou jsem od té příslušné kanadské rady dostal, bylo, že nemají zájem, protože oni mají zájem pouze um, o ty základní eh, programy. Byl jsem velmi zklamán, ale tak to bylo. A tato situace je taková i v Evropě kde se zaměřují pouze na takové věci. A pan předseda Buzek se ptal, jaký je ten správný poměr a, a 30%, ano, to by bylo to správné číslo. A v některých zemích tam samozřejmě to není příliš stálené 30%, ale v jiných zemích tam to kleslo na téměř 0% a je omylem donívat se, že můžete ukázat, jak si vytyčit nějakou oblast, ve které by to mělo fungovat. Pokud je o horizont 2020, tak když se podíváte na ty další pilíře, které by neměly být tak otevřené, nebo nepočítá se s tím, že budou tak otevřené jako eh, naše rada, tak, tak tam je to částečně nastaveno tak, že máte možnost jako ovlivnit ty návrhy. Samozřejmě, že rámec znamená velmi obecný přístup a ta obecná oblast, kde lidé eh, mají předkladat projekty, je nějakým způsobem, je to tam vymezeno. Eh, ale my bychom to, nebo je to nastaveno tak, že je to dosti obecné, horizont 2020 a eh, věci si možná ještě úplně nevšimli, že tam taková míra svobody je. Potom silos a jestli je tam interakce. Je to určitým zklamáním. Já, jakožto předseda Evropské rady pro výzkum, eh, se vlastně eh, nedotýkám ničeho dalšího v rámci horizontu 2020. Já mám svou zodpovědnost a myslím si, že ta příležitost, aby lidé se setkávali a diskutovali o těch věcech, já samozřejmě tady nechci interferovat do toho, co dělají ostatní, ale já si myslím, že kdybychom lépe se vzájemně chápali, jak to vypadá, jestli tam nejsou nějaké synergie, tak by to jistě bylo pozitivní. I když to samozřejmě není v mé zodpovědnosti, já to pouze uvádím jako něco, o čem si myslím, že by bylo poměrně eh, důležité, aby tady vlastně celkově v tom celoevropském programu byla určitá konzistentnost. Pan Royal. Vy jste se ptal na to, eh, jak bude vypadat eh, další vývoj. V vědecké radě jsme o tom eh, hodně diskutovali, co by bylo možné. A vidíme jednu možnost. Možná bychom měli pracovat spíš interdisciplinárně, to znamená v rámci ERC vybudovat eh, nové eh, nástroje a zamyslet se nad tím, jak bychom dnes eh, mohli objevit to oblast inženýringu. Musíme se nad tím samozřejmě daleko víc zamyslet a v budoucích letech vytvořit nové panely právě týkající se inženýringu, takže ty panely by byly homogenější. Práce, kvalita práce by byla lepší, kdybychom mohli lépe různá odvětví srovnávat, aby to nebylo tak heterogenní. Potom další věc, to je velmi vážná záležitost. My si to uvědomujeme. Když jsem tedy převzal mou eh, předsednickou funkci, tak jsme eh, mm, zajistili, nebo přáli jsme si, aby tam byla nějaká pracovní skupina. To nebyl jenom můj názor, byl tam sedm dalších členů naší eh, rady, kteří si to přáli. A já bych tady v podstatě uvedl tři věci. Byl tam velmi takový obecný dotazník, který byl zaslán výzkumníkům, a to zejména ze zemí, které v tuto chvíli nemají příliš mnoho grantů a vlastně získávají granty mimo svou zemi a měli vysvětlit, proč se to děje, nebo jestli jsou s tou situací spokojeni a co můžou navrhnout. A potom jsme jim dali také příležitost, aby zmínili, co bylo rozhodující eh, pro eh, to třeba, že se někam přestěhovali. A tady otázka peněz samozřejmě je velmi důležitá, ale vyplynuly z toho ještě nějaké další problémy, například eh, s technickou podporou, i pokud jde o administrativní stránku. A tam vlastně ta strnulost toho systému, který neumožňuje rychlé reakce, například na na to, že pro vědci je velice důležité, aby byli schopni přitáhnout další dobré výzkumníky eh, třeba z jiných zemí. A něco takového je pro výzkumníky v některých zemích velice složité v Evropě. A většinou, než se dostanou do toho stavu, aby, eh, aby vlastně tu osobu přitáhli, tak ona už eh, si našla místo někde jinde. Takže no, to je složité a když nějaká země neinvestuje do výzkumu, tak je to velký handicap pro tento výzkum té dané země. Potom samozřejmě úroveň mest v některých zemích, pro, tedy pro eh, výzkumníků. Tam eh, výzkumníci někdy musí mít dokonce více pracovních míst, aby vůbec přežili. Eh, takže to není úplně ideální situace, pokud se chcete věnovat vědě. Potom úsilí některých zemí tam se snaží umožnit výzkumníkům, a to se děje v tuto chvíli v Polsku a v Maďarsku, a my doufáme, že i jiné země se k tomu připojí, Oni chtějí umožnit mladým výzkumníkům, aby eh, na několik eh, měsíců navštívili týmy na jiných místech, aby zjistili, jak je to tam organizované a že by jim to vlastně pomohlo. Ehm, je to takový způsob, jak se Eh, někde škole, tam mám i takovou stáž a eh, inspirovat se. Potom další věc, kde Evropská rada pro výzkum by chtěla se přímo zapojit finančně a to je program národních kontaktních míst. Byla by to jako taková síť. Měla by tady do toho být vnesena eh, dimenze solidarity, tak, aby všichni úzce spolupracovali, aby se pomohlo těm výzkumníkům z těch zemí, které jsou méně úspěšné, aby se jim pomohlo připravovat žádosti. Eh, tady, tady byl uh, připraven program a v pracovním programu 2016 eh, tam vlastně je vyčleněno poměrně dost peněz na tyto věci. Má to podpořit mladé vědce. Bereme tu věc velmi vážně, Neočekáváme pouze bezprostřední výsledky, myslíme si, že to bude chvíli trvat, ale je to věc, kterou bychom, které bychom se chtěli věnovat. Potom eh, dvě otázky eh, role eh, rankingu a bylo řečeno, že nešlo pouze o peníze, byly tam také strukturální problémy a pružnost, ta je nezbytná a já jako matematik mám dojem, že role toho rankingu je příliš eh, velká, je, je nadměrná v podstatě. Měli bychom být opatrní, protože tady by jsme ty posuzování neměli opírat pouze o ten ranking, nebo se to ani neděje. Je tady také bibliometrics. A jsou určité disciplíny, kde význam bibliometrixu narostl natolik, že už je to téměř diktátorské. Takže my bychom se od toho měli odklonit a na briefincích já tyto věci opakuji opakovaně a opakovaně, protože se domnívám, že to je zásadní pro to, aby výzkumníci a členové panelu sledovali kvalitu toho výzkumu, toho, toho projektu a není možné rozhodnout, že tato osoba je lepší než jiná jenom proto, eh, že tam je nějaké číslo, které zde je lepší než u toho druhého. Takže tady je samozřejmě Eh, důležité dvě věci posuzovat, ale redukovat to na eh, nějaký eh, seznam s pořadím, tak to, to není dobré. Potom univerzity. Univerzity musí být samozřejmě aktivní ve výzkumu, pokud chtějí být na špičce, ale musí být efektivní také ve výuce. A jak to tedy oddělit? Má to mnoho rozměrů a univerzity musí být také efektivní, pokud jde o inovativnost. Jak to je možné toto pouze omezit na nějaké jedno číslo? Tady je potřeba zvažovat tyto otázky, přistupovat k tomu velmi e, ze široka. E, potom, paní, to já tady se vrátím do francouzštiny, pokud mi dovolíte. Já si myslím, že e, jedna věc velmi důležitá pro naši radu je pokračovat v tom vzorci, který byl dosud velmi úspěšný, to znamená zaměřovat se na projekty, které jsou nejambicióznější, eh, projekty, kde se postupuje určité riziko, ale očekává se nějaký výsledek dobrý. A když eh, se takto rozhodneme, tak eh, to samozřejmě nebude vést k tomu, že naroste počet publikací. Nemusí to k tomu nutně vést, protože ono to bude chvíli trvat, když ty projekty jsou nové, než je možné ten dopad změřit. A já si tedy myslím, že musíme být opatrní, pokud jde o to konkrétní číslo publikací a tak. Horizont 2020 velmi jednoznačně e, uvádí, e, že všechny, e, všechna financování v Evropě by měla být volně přístupná. To má dopad na organizaci a podle jednotlivých disciplín je to složité v některých oblastech Někdy v sociálních vědách tam je to složité a tam se to týká knih a někdy se stane, že publikace, nebo je to tak, že výzkumníci, kteří připravili publikaci knih v rámci určité smlouvy, je nakonec musí e, zveřejnit a to až ve chvíli, kdy peníze už nejsou vlastně k dispozici, takže to je problém, který je složitá, složitě vyřešitelný, ale je nezbytné ho vyřešit, protože by nebylo vhodné, kdyby e, díky nevhodnému způsobu financování by tito vědci museli publikovat e, jenom malé články, u věcí, které jsou velmi důležité, které by měly velký dopad, kdyby to bylo publikováno tím běžným způsobem. Děkuji, pane profesore Burgignonem za všechny vaše komentáře a vysvětlení a slovo má paní Tolič. Máte slovo. So first to... Uh, a uh, Za prvé, jestli mám uh, starosti a jsem znepokojená, co se týče rozpočtových škrtů, rozhodně ano a kolegové také. Uh, ku příkladu já mohu tedy pokračovat v výzkumu díky ERC a menším vnitrostátním grantu, ale co se stane potom, nevím. Počítám s tím, že e, tedy požádám o další grant ERC a doufám, že za čtyři roky budou na e, další granty peníze. A potom ty další otázky, e, jaký je můj sen, Eh, v Chorvatsku eh, z vědeckého hlediska chci tedy pochopit, jak se dělí buňky a z toho organizačního hlediska bych ráda vybudovala středisko buněčné biofyziky v Záhřebu, kde bychom prováděli interdisciplinární výzkum buněčné biofyziky a chceme být uznáváni globálně tak, aby všichni věděli, že tento tedy interdisciplinární výzkum, co se týče e, dělení buněk, se provádí na opravdu vysoké úrovni v záhřebu. Uvidíme, jak to půjde. E, prozatím e, tedy je na našem ústavu velice pěkná atmosféra. My jsme také dostali jednu z pozic předsedy ERA na základě programu účasti a i nějaké peníze ze strukturálních fondů a někteří další vědci eh, z mé generace se vrátili do Chorvatska, takže je tady tedy kritické množství vědců, kteří se zabývají biologií a fyzikou a budoucnost vypadá dobře. Chci ale zdůraznit, že pro mě toto není už tak těžké, protože já jsem vlastně většinu své kariéry pracovala v Německu, kde jsem měla skvělé Eh, podmínky, měla jsem skvělé, eh, skvělé kolegy, eh, úžasné prostředí na Maxi Plankovi. Takže lidé mé generace, kteří většinu tedy své vědecké kariéry strávili v záhřebu, mají tedy život těžký, nemohli dělat všechno to, co jsem mohla dělat já a Eh, také nemohli požádat o granty ERC, protože nemají takový životopis, který by postačil na udělení grantu ERC. Takže bych doporučila i, aby se vydali do ciziny, třeba na nějaký kratší grant, aby požádali o pomoc eh, na pilotních eh, experimentech, aby si nějakým způsobem vylepšili CVčko, aby v budoucnu tedy se kvalifikovali na grant od ERC. Co se týče atraktivity Evropy, myslím, že jedna věc, eh, která by se dala provést, eh, zavést více stálých míst, protože mnohé evropské ústavy nemají vlastně vůbec místa eh, tedy na stálý pracovní poměr a když je vám 20 let, tak je hezké cestovat po světě a Eh, jak si prostě jezdit po univerzitách a tak dále, ale když je vám nějakých těch kolem třicítky, tak už se chcete usadit a myslím, že by bylo velice dobré, kdyby více výzkumných ústavů a univerzit eh, nabízelo více tedy pozic eh, na dobu neurčitou, tedy včetně samozřejmě financí Eh, od ERC. A co se týče eh, pozice ženy vědátorky, mohu říci, že je příjemné, že ERC nabízí tedy to určité období, do kdy po dokončení PhD můžete eh, o grant požádat, což je velice příjemné. Myslím, že by toto mělo platit i pro žádosti o granty nebo o pozice na univerzitách a mimo to by bylo hezké mít eh, zvláštní tedy eh, finanční prostředky pro eh, tedy matky vědátorky nebo otce vědátorky, vědátory, aby i ti, kteří mají rodinu, tedy mohli pracovat stejně tak poté, co si pořídili děti. A snad se mi podařilo odpovědět na všechny otázky. Děkuji, paní profesorko, děkuji a nyní dám slovo našemu třetímu řečníkovi, panu Puňovi. Máte slovo. Děkuji. Eh. Možná bych eh, doplnil něco k otázce paní Toja. Zdává se, co by se mohlo udělat jinak, eh, opravit. Já osobně jsem byl nucen přesunout eh, prostředky, převést eh, prostředky, to stipendium z jedné univerzity do druhé, na jinou. A možná tato přenositelnost eh, stipendií by se mohla zlepšit, protože ty prostředky jsou soustředěny a vázány příliš na jednu instituci. To by se mohlo zlepšit. A myslím, že ostatní otázky zde již byly velice podrobně eh, prezidentem eh, výzkumné rady zodpovězeny. Máme prostě určitý rozpočet, v rámci kterého můžeme ty projekty vyvíjet. Eh, samozřejmě Někdy je to dramatická situace, když bychom to nazvali správným jménem a je velice obtížné prostředky také patřičně přidělit. Možná eh, bychom se mohli podívat eh, na ty, kteří eh, jsou absolventi a potom na ty, kteří také přidělují prostředky. Ehm, máme hodně revizorů a často se názory různí, rozcházejí jakým způsobem se prostředky přidělují. Ukazuje to také statistika, že ne vždycky jsou rozhodující členové stejného názoru. Nakolik je možné Eh, předělovat eh, prostředky v dobách krize. Nechci hovořit příliš negativně o krizi, protože někdy má i pozitivní aspekty, ale právě v dobách krize je to velice důležité takové prostředky rozdělovat. Jakým způsobem se budou rozšiřovat nebo zveřejňovat výsledky? Eh, prezident rady už to řekl, ano, biometrika, to je něco tak spíš diktátorského než to rozdělování. Eh, jakožto absolvent a vědátor je třeba eh, na venek také zastupovat to, na čem pracujete. Velice často jdu na veřejnost, například do divadla, abych prezentoval eh, to, co, o čem děláme výzkum, abychom do veřejnosti představili. Někdo se ptal také na spolupráci. Částečně to již bylo zodpovězeno, to otázka, ale osobně bych tomu řekl tento názor. Jestliže někdo dostane eh, stipendium od eh, rady, tak eh, je už jaksi přišitám na tento, tyto prostředky jsou to stipendium přišité na míru tomu dotyčnému výzkumníkovi. Ovšem pak se pracuje samozřejmě s vedoucími skupinami v Evropě a e, sice to stipendium je přiděleno určité osobě, ale přesto má jakýsi prvek soudržnosti. Základní výzkum, ten mě velice leží na srdci. Je velice důležitý. Ehm, někdo řekl jednu věc, nic není praktičtějšího než eh, teoretik. Eh, ano, je to dobré. Je to důležité správně umístěvat eh, prostředky. když jsem byl dotázán, zda bych přišel sem do Bruselu, tak jsem, když jsem sem přišel, tak jsem se střetl nebo sešel s jedním průmyslovým Eh, odvětvím, eh, který se, které se velice zajímalo o základní výzkum a také byl schopné eh, ho uvést na trh. Děkuji. Děkuji oběma skvělým vědcům za to, že přišli na návštěvu do Evropského parlamentu, za to, že se na nás přišli podívat, debatovat s námi o všech problémech. My bychom rádi utvářeli politiku ve výzkumu a inovacích a základní výzkum je zcela nezbytný pro jako, jakékoliv inovace v budoucnu po dalších pěti nebo deseti letech. Vaše návštěva byla pro nás velice cená. Velice vám děkujeme. Next meeting. Další schůze, ano, my jsme skončili, máte pravdu. Dále se sejdeme 23. června ve 3 do 6.30 a to je pro dnešek všechno. you you